Dobré ráno, kolegové. Jsem rád, že vás opět vidím eh, po letní pauze. Máme tu zpravodaje také. So welcome to all of you. Vítám vás tu všechny. Můžeme přijmout pořad jednání. Eh, pokud nemáte výhrady, můžeme přijmout tedy pořad jednání. Je přijat. Mám několik stručných sdělení. Především schválení zápisů 27. 28. listopadu, 19. října, 4. září, 31. srpna, 21. 22. června. Eh, jestli tedy nemáte k tomu nějaké výhrady, budou přijaty. Jazykový profil tlumočení ve všech jazycích, kromě chorvaštiny, lotištiny a galštiny. Eh, Pot podpora rozhodnutí koordinátorů. Jedná se o jmenování eh, navrhovatelů stanovisek. Paní Spinelli ze skupiny GUE byla jmenována eh, navrhovatelkou na stanovisko návrhu nařízení o nástroji pro sousedství, rozvoj a mezinárodní eh, spolupráci. Podporujete toto rozhodnutí? Ano. A potom to je rozhodnutí o aktech přenesené pravomoci a e, prováděcích aktech. Komise eh, eh, rozeslala eh, delegované nařízení, doplňující nařízení 515 2014 týkající se udělení mimořádného financování z evropského rozpočtu na implementaci systému vstupu výstupu. Sekretariát informoval poslance o tom, že předseda bude uvědomí Evropskou komisi a radu o prodloužení lhůty o dva měsíce do 13. listopadu 2018 nás, aby, protože skrutina Evropského parlamentu trvá dva měsíce, tedy od 13. září 2018. Toto jste obdrželi 24. srpna eh, v, ve věstníku Libe. Vnitřní lhůta výboru Libe pro eh, výhrady eh, platí do 30. Eh, srpna 2018 poledne. Pokud chcete něco namítnout, prosím, napište odůvodněný návrh, pošlete ho e-mailem předsedovi a sekretariátu Libe. 10. srpna 2018 sekretariát rozeslal rozhodnutí rady na prodloužení o dva měsíce období pro výhrady Eh, nařízení přenesené pravomoci ze strany Evropské komise, které má eh, změnit eh, nařízení 1042-2014 a doplnit nařízení 514-2014 ohledně jmenování řízení a kontrolních zodpovědností zodpovědných orgánů týkající statusu a povinnosti audit státních eh, orgánů. Toto nové období tedy trvá od, roku, eh, od 16. července 2018, je to dva měsíce a tyto dokumenty se také obdržely ve věstníku z 24. Eh, srpna 2018. Naše vnitřní lhuta ve výboru pro výhrady je 27. srpna 2018 ve 12. Komise přijala nový akt přenesené pravomoci, který změňuje, který změní nařízení 2016-1675, doplňující směrnici 2015-849 Evropského parlamentu a rady ohledně Pakistánu, který má být přišleněn do bodu 1 přílohy. Eh, tyto dokumenty se také obdržely 24. 7. 2018. Parlament má měsíc na výhradu, eh, který lze mm, prodloužit o další měsíc, takže Libe a Ekonstova výbory, které jsou příslušné a platí eh, mm, článek jednacího řádu číslo 55. Naše vnitřní eh, lhůta je 7. září. Potom oprava, jak tu přeneseme pravomoci. 28. 7. 2018 komise předala eh, opravu eh, komisi nařízení o z roku 2014 1042 doplňující nařízení 514 2014 týkající se eh, jmenování řízení a kontrolních pravomocí eh, příslušných orgánů týkající se tuto a povinností auditních eh, orgánů. A nejsou tam Mm, jak jsme zjistili, jsou tam chyby, ale nejsou zásadní, týkající se české a chorvatské jazykové verze a proto ehm, kvůli tomu nemůžeme vyhlásit novou lhůtu pro eh, výhrady. Eh, následně jedná se o vytvoření eh, seznamu identifikovaných jako ti, kteří přetahli svou ehm, do, dovolenou dobu pobytu v systému EES, vstupu výstupu v členských státech a jaký postup má být tedy přijat. Eh, jedná se eh, o nařízení 2017-226, eh, které vytváří systém vstupu výstupu, registrují se data vstupu výstupu, odmítnutí vstupu občanům třetích eh, států a implementaci šengenské dohody a nařízení 767 2008 a 1077 ehm, 2011. Veškeré výhrady prosím vyslovte sekretariátu do 30. Eh, srpna v poledne. Teď nás čeká Eh, elektronické eh, hlasování. Začneme tedy v 9.20 a připravte si prosím kartičky. Takže to byla všechna sdělení, která, která jsem pro vás na dnes ráno měl. Chci vás zde všechny přivítat. Eh, nejdřív jsem chtěl vyslovit všechna ta, ta sdělení, ale teď vás všechny chci přivítat po létě s novinkami, tedy o aktech přenesené pravomoci. Dnes nás čeká na našem pořadu jednání zpráva o misi Libedo Bulharska. Jedná se o společnou um, operaci Frontexu z 12. a 14. února 2018 a máme tu paní Veržia, která nás uh, bude informovat. Byl, ta vedla tuto služební cestu a myslím, že bych jí hned mohl dát slovo. Chcete prosím k tomu něco říci? Já to vidím tak, že máme asi pět minut. Je to tak, pane, pane předsedo? Byli jsme tedy na služební cestě v Bulharsku. Na této misi jsme dohlíželi na společnou operaci eh, bulharských a dalších orgánů v Bulharsku. Eh, je to symbolem mandátu Frontexu, eh, který je zde od roku 2016. Tato mise teda byla vedena do Bulharska. Chci ještě poděkovat sekretariátu našeho výboru, konkrétně Katrin Ber, za práci, kterou odvedla a usnadnila nám e, tuto misi nehledě na to, že zde byly různé názory a také e, připomínky. Já jsem velice ráda, že jsme se mohli zúčastnit. Chci poděkovat všem, kdo se účastnili. Krista Panajota, která e, nás velice laskavě a moudře prováděla. Tato mise může konstatovat, eh, eh, se měl zaměřit na to, zda tedy funguje dobře spolupráce Frontexu a eh, bulharských orgánů. A ověřit, zda legislativa jako celek je respektována a nešlo tedy jen o striktní kontroly na hranicích. Šlo o to, abychom se podívali i na to, zda si myslíme, že jsou dodržována určitá základní práva a všichni, kdo jsme se zúčastnili, můžeme říci, že obě dvě tyto věci spolu souvisejí. To znamená, že Frontex má zaručovat nejen plnění evropské legislativy, co se týče kontroly, ale také základních práv. V Sofii jsme se sešli eh, s paní eh, prezidentkou Jotovou, ministrem vnitra, panem Raděvem a Ehm, mnoha zástupci různých orgánů Bulharska, konkrétně těch, kdo ehm, mají na zodpovědnost eh, tedy ehm, eh, hranice. Jedná se tam o spolupráce také s Tureckem a s dalšími státy a eh, také v rámci Frontexu je zapotřebí se zmínit o spolupráci s nevládní organizací, které se zabývají uprchlíky musíme říci, že Bulharsko je hlavním eh, bodem, kde eh, se eh, přestupuje na pozemní hranici na, do vnitřního prostoru Evropské unie. My jsme byli velice blízko této hranice s Tureckem, které je, tento bod je vybaven dosti základním způsobem. Mají tam takzvanou obstructive facility, to bych chtěla říci, citovat v roce 2011 byl vytvořen přechod za um, pomocí prostředků Evropské unie. Chtěla bych poděkovat eh, všem eh, bulharským eh, partnerům a orgánům za kvalitní, vysoce kvalitní dialog za eh, diverzitu eh, jednotlivých eh, řečníků a partnerů. Z hierarchického hlediska nám to bylo usnadněno, bylo, bylo to možná, abychom dobře diskutovali, dobře vedli dialog. Viděli jsme hranice, viděli jsme středisko pro cizince v Lubinci a můžeme říci, že celková bilance je globálně pozitivní a e, jednotliví partneři zdůrazňovali přidanou hodnotu e, spolupráce s Frontexem. Ehm, obdrželi jsme mnoho odpovědí na naše e, otázky, třeba že v některých případech ty ty odpovědi byly trochu vyhýbavé nebo neúplně kompletní. Co se týče Eh, přechodu nebo počtu eh, osob, které přecházejí tyto hranice. Eh, zabývali jsme se také otázkou násilí, hovořili jsme s veřejnými orgány a s nevládními organizacemi a tam jsme ale neměli tedy dostatečné informace, si myslím, neobdrželi jsme mm, kompletní odpovědi Měli se velice krátký čas a nemyslím si, že v průběhu takovéto krátké návštěvy bychom mohli komplexně zhodnotit eh, situaci, takže máme otázky například eh, ohledně situace lidí, kteří jsou zablokováni na hranicích v průběhu 24 hodin, kde tam jsou zadrženi, kde je zapotřebí tedy eh, zjistit jejich situaci a identitu a pak žádají azyl nebo mm, ohledně osob, které získají azyl v Bulharsku, pak, je, pak tam jsou e, e, různé otázky týkající se tedy pobytu v těch střediscích a sdělení rozhodnutí, případně, že e, azyl nedostanou a rozhodnutí o návratu. Ehm, Bulharsko takto spolupracuje i s tureckou policií a Evropský parlament ve svém usnesení v roce 2016 vyjádřil obavy ohledně dodržování lidských práv v Turecku. My jsme zjistili, že je tu historická spolupráce, bych tak mohla říct, mezi tureckými a bulharskými orgány od 60. let, ale od té doby se více nerozvinula a od té doby se tedy změnil režim na obou dvou stranách hranice. Měli jsme eh, obavy ohledně navracení eh, imigrantů, protože eh, se stává, když nějaká osoba je tedy zadržena na jedné straně, tak bulharská část má informovat tureckou stranu a my se obáváme, že je možné, nebo že je tu takové riziko, třeba že slabé, že turečtí občané, kteří by eh, žádali o azyl v Bulharsku, by takto byli vráceni přímo do rukou tureckých orgánů, což si myslím, že by byl problém. Musíme zdůraznit pozitivní úlohu Frontexu, je to projev evropské solidarity a také jeho úlohu při eh, školení, vzdělávání. Je důležité zdůrazňovat právě to školení ohledně eh, lidských práv a eh, také musíme zdůraznit úsilí Bulharska při kontrole hranic. Bylo nám řečeno a my jsme také konstatovali, že že je zde eh, nelegální imigrace, je tu otázka eh, organizovaného zločinu. Eh, současně dochází k tedy příchodu velkého počtu turistů mm, a je tu taková disproporční situace na hranicích, kde, kudy prochází obrovské množství osob. Jsem hovořila tedy o respektování práv, lidských práv, základních práv zejména u eh, vracení eh, nelegálních migrantů. Myslím, že jsme viděli při této misi, že Bulharsko respektuje eh, obecně principy, které my vyžadujeme u všech zemí ohledně podmínek prostup do šengenského prostoru. Jak už komise se o tom zmínila. Já si myslím, že je na čas, aby Bulharsko mohlo vstoupit do šengenského prostoru. A osobně bych chtěla e, navrhnout, aby Libe jelo do Bulharska ještě jednou, zabývalo se migračními otázkami a e, asilovým právem, protože jsme byli trochu frustrovaní v této oblasti. Nicméně naše mise nebyla přímo na toto zaměřená, měla se zabývat především e, hraničními kontrolami. To je všechno, pane předsedo. Děkuji vám a děkuji za práci, kterou jste odvedli v rámci mise. E, někdo z dalších kolegů, kteří se zúčastnili, chcete komentovat velice stručně, prosím, paní Sargentini. Argentiny. Děkuji, pane předsedo. Uvědomuji si, že budeme hlasovat, ale už je to drahnou chvíli, nicméně pro nás to byla velice poučná návštěva. Já jako uh, Politička jsem slyšela kde co, ale myslím, že tady návštěva Bulharska nám otevřela oči, protože například to detenční zařízení bylo označeno to dočasné ubytovací zařízení pro cizince, ale opravdu ta dočasnost byla výrazně v uvozovkách. Lidé tam byli zavření pod zámkem, aniž byl jim jasný jejich eh, právní status. A netýkalo se to jenom jednotlivců, ale vlastně to uzavření se týká i vlády, pokud neinformujete lidi o tom, jak mají vlastně právní status nebo přístup k právní pomoci, tak vlastně to potom dopadne tak, že budete mít někde pod zámekem lidi 18 měsíců a potom skončí na ulici a nebo je znovu zavřete do nějaké detence. A to není dobré pro lidi ani pro instituce. A také jsme viděli nucené návraty do Turecka když jste se podívali směrem do té další země, prostě celké eh, kilometry ní a říkáme lidi, vyzvedněte si ty, ty, ty lidi, vezměte se zpátky a přitom nevíte, kdo to je. Jestli mezi těmi lidmi jsou třeba Turci, kteří eh, opouštějí Turecko, protože prchají před tamním eh, režimem, tak se takhle zapojit do toho navracení. Nebo ta eh, Eh, ta, ta, ta zeď nebo ten plot je označen jako dočasná obstrukční facilita. Nic dočasného na tom není. A také zástupci občanské společnosti nám říkali, že dokud Frontex do toho je zapojený, tak věci jdou podle pravidel. Ale jakmile tam Frontex odejde, tak už to podle těch eh, pravidel nefunguje. A problém je ten, že Frontex se nikdy nemůže někde objevit jen tak, vždy tam musí přijet na pozvání. Takže musíme zde udělat spoustu věcí, nejenom pro ty uprchlíky a migranty, kteří tam jsou, ale také proto, abychom zajistili řádné fungování. Děkuji za toto doplnění. Vzhledem k časové situaci bych navrhl, abychom považovali návrh zprávy za schválený a ostatním účastníkům této mise také děkuji, eh, že se zapojili. Děkuji paní Verža za to, že poreferovala. A nyní bychom tedy přistoupili k hlasování. Jste-li připraveni? Jenom pro informaci, ty hodiny po hm, mé pravici neukazují správně, ale po mé levici ano. Takže za chviličku začneme hlasovat. Děkuji. Colleagues, if everyone is ready, we can... Kolegyně, kolegové, jste-li připraveni, můžeme přejít k hlasování. Jste připraveni? Všichni? Dobrá, dámy a pánové, máte všichni svoje hlasovací kartičky, jste připraveni, můžeme tady přistoupit k hlasování. Začneme bodem číslo 5, to je stanovisko Libek rozpočtu pro rok 2019 a příslušné pozměňovací návrhy rozpočtové. Pan Kryzogonos z tu není a zastoupí ho paní Kuneva, kdyby byl nějaký problém. Myslím, že můžeme rovnou přistoupit k hlasování nejprve k stanovisku a potom o pozměňovacích návrhcích. Pozměňovací návrh 1, stojí připraveni? Takže stanovisko pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 1A, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní tady jednotlivé pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 8, část 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1b. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 8, eh, část 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 16 lomeno 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Takže postupně pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování o návrhu 20. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh pardon, 31 byla zamítnutá, omlouvám se, a nyní pozměňovací návrh 33, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 34, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 35, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 37. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 38. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 40. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Závěrečné hlasování, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato 35 hlasů pro, 8 proti a nikdo se nezdržel. A nyní rozpočtové pozměňovací návrhy. B5723. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5663. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5662. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5664. Zahají hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 66. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 67. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 68 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 03 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57.00. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57.15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 56, 52. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 57.05 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 89 a 56, 97 jsou shodné za hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. 56,87 a 56,96 jsou shodné, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 57,02 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 56,70 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 88 a 56, 98 jsou shodné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 56, 55, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 86, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 57, 24, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 57.25 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56.84 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57, 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5704 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5674 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56,75. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 56, 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 57, 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56,77 77 zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56,78 78 zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56,79 79 zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 80 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 81 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 82 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57.20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57.29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 57.30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 50. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5650, zahajuji hlasování. A, to jsme zrovna hlasovali. Tak, kompromis 4, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 5695, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 5726, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56,92. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 57,01. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 56, 58, 57, 14 jsou schodné. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A závěrečné jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 35 hlasů, 4 proti a 3 se zdrželi. Tak, kolegyně a kolegové, nyní tedy přejdeme k bodu číslo 6 a to je zpráva pana Skřipka o nových psychoaktivních látkách. A chci říci, že se procedurální rámec mění od listopadu 2000 18, protože bude aplikována nová legislativa a nové psychoaktivní látky budou přidány na seznam, eh, které se, který se řeší pomocí aktu přenesené pravomoci. Pan zpravodaj chce vzít, převzít slovo. Děkuji, prosím, máte slovo. Děkuji vám. Povinnost chránit obyvatele EU je neoddělitelnou součástí práce institucí velké nebezpečí představují i nové psychoaktivní látky, fentanyly, které jsou ve velkém prodávané přes internet. Je to velké nebezpečí, musíme si ho uvědomovat. Sem patří i látky, které mají velmi komplikované názvy. Metoxy, acetylfentanyl a cyklopropylfentanyl, o kterých budeme hlasovat v Evropské unii, kde už bylo minimálně 90 obětí, což je alarmující. Účinnost těchto látek je totiž 50krát vyšší než opia. Riziko intoxikace i při náhodném kontaktu ohrožuje rodinné příslušníky, policisty, zdravotníky a další. Kolegyně a kolegové, chci vás požádat o plnou podporu této zprávy jak zde ve výboru, tak na nejbližším plénu. Nesmíme dovolit, aby tyto drogy eh, vedly k vyhasnutí života kohokoliv. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Filipku. Můžeme tedy hned hlasovat, nejsou tam pozměňovací návrhy, takže závěrečné jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. A je to přijaté 41 pro, jeden, proti a jeden se zdržel. Takže děkujeme bral přejeme zpravodaj. So colleagues, we now proceed. Tak, vážení kolegové, a nyní postoupíme ke konečnému hlasování a závěrečné hlasování a to je eh, rozhodnutí o internacionálních eh, eh, jednáních, jednání o liberalizaci víz pro Kosovo. Je to zpráva Taní Fajon a budeme hlasovat o návrhu zprávy. Rovněž tady máme ministra pro evropskou integraci v Kosovu, Donátu Hosa. Vítáme ho. Návrh zprávy eh, k vízové liberalizaci byl schválen eh, v září 2016 hlasováním o rozhodování vstoupit do interinstitucionálních jednání a šlo také o složení vyjednávacího týmu. Toto nebylo schváleno. Je tu možnost nového hlasování a vstoupení také do, do internacionálních jednání. Eh, zdá se, že to bude zásadní změnou eh, v okolnostech, které legitimizují nové eh, hlasování. V tomto případě bylo řečeno, že naplnění zbývajících benchmarků by ospravedlňovalo toto rozhodnutí, zvláště ratifikace mezinárodní dohody o hranici s Kosovem. 18. Ehm, července komise zveřejnila zprávu o aktualizaci a provádění zbývajících benchmarků v rámci vízové liberalizace, takzvaná roadmap pro Kosovo. Zpráva říká, že Kosovo naplnilo veškeré podmínky eh, pro vízovou liberalizaci eh, a zvláště zpráva komise potvrzuje to, že eh, Kosovo splnilo dvě poslední podmínky a sice demarkaci hranice a také otázky týkající se boje proti organizovanému zločinu a korupci. Takže, co se týče těchto otázek, a podle pravidel jednacího řádu bych chtěl připomenout, že hlasování eh, by se mělo účastnit absolutní většina, takže bych se chtěl zeptat, zdali zpravodaj bych chtěl se ujmout slova, pane Fajon. Thank you, chair. I would... Děkuji, pane předsedo. Ano, Ráda bych poděkovala všem, kteří přispěli. Vím, že to byl velice eh, dlouhá, eh, kostrbatá cesta pro Kosovo a my, eh, my jsem že se nám podařilo dostat se k dnešnímu lesování. Je to důležitý krok pro Kosovo. Kosovo bylo izolováno, co se týče balkánské vízové liberalizace. Příliš dlouho to tak bylo a jak jste říkal, jsme zvědoma toho, jak to bylo obtížné a kolik práce odvedli eh, v rámci nezbytných reform a byly stanoveny podmínky. Tyto benchmarky byly stanoveny možná výše než pro jiné země západního Balkánu, takže bych vás chtěla podnítit, eh, kolegové, abyste poskytli podporu, tak aby Kosovo skutečně teď si zasloužilo eh, tuto, tyto, tato vízovou liberalizaci pro své občany. Děkuji. Děkuji, Táňo. A teď můžeme postoupit hlasování. Takže, kolegové, zahajuji hlasování. Uh, And the vote is... Tak a nyní hlasování ukončuji. Přijato 42 eh, plus 10 proti, 2 eh, eh, zdrželi. Děkuji, zpravodaji. Vážení kolegové, děkuji vám. Eh, Tímto byl skončen čas určený pro hlasování. Um, Vážení kolegové, tak eh, pokud nic nemáte proti tomu, můžeme pokračovat v našem eh, programu bod 8. Začneme bodem 8, zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Je to diskuze o stanovisku a zpravodajem za toto stanovisko je pan Pavel. Ověřím jenom, jestli je přítomen, ano. Birgit, ehm, tady eh, ho zastoupí pana Pavla v tomto bodu. Takže Eh, toto je eh, zvážení poznacích návrhů eh, našemu stanovisku. Zpráva výboru pro zaměstnanost o zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Takže Birgit, bez dalších prodlev poprosil bych, aby jste jménem pana Pavla prezentovala jeho pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku, které budeme předkládat. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Klode. Jak bylo řečeno, Emilian se bohužel dnes nemohl eh, dostavit, takže prostě přečtu jeho poznámky, které mi předal. Vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat komisi za eh, návrh eh, týkající se zřízení Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Eh, jsem zároveň členem ve výboru pro zaměstnanost a proto tento návrh je velice pro mě důležitý, jak z hlediska tohoto výboru i dalšího a chci tedy se věnovat následujícím aspektům. Tento orgán by měl přispět k jasnému, férovému, účinnému vymáhání unijních pravidel v přeshraniční mobilitě práce a e, s koordinaci sociální e, zodpovědnosti měl by podpořit ochranu základních práv, e, která jsou zakotvena pravidly, jako, jako například volný pohyb pracovníků a osob, včetně držitelů Evropské modré karty nebo dlouhodobých rezidentů a rodiny příslušníků. Spravodaj rovněž podporuje vymáhání práv, dodržování práv přes hranice, zachování férových pracovních podmínek, sociální bezpečnost, nediskriminování Eh, a boj eh, proti, eh, vykořišťování pracovníků. Další důležitý aspekt pro mě je problém nenahlášené práce. Tady zpravodaj předkládá pozměňovací návrhy, tak abychom měli jasnou představu o tom, jak bojovat proti této nehlášené práci, která často nabývá hranice přeshraniční a která může být vážné dopady pro dotčené pracovníky. Některé zranitelné skupiny, jako například příslušníci třetích zemí, jsou zvláště vystaveni tomuto typu práce práce a jsou jim upírána základní eh, práva eh, zaměstnanců. Eh, LLA by měla dále rozpracovávat evropskou platformu, tak aby se posílila podpora spolupráce, aby se bylo možné bojovat proti této nenahážené práci a aby se posílila spolupráce na evropské úrovni. Co se týče ochrany mm, osobních dat, mm, tak jsou to opatření nařízení z roku 2016, mm, to je obecné nařízení o ochraně dat a dále nařízení 45 5 2001, to, je, eh, to znamená ochrana dat v mm, komunitárních mm, eh, institucích a grémiích, Jde o zpracování osobních dat v rámci tohoto návrhu. Chci se postarat o to, aby v souladu s těmito pravidly mm, jakékoliv zpracovávání osobních dat bylo omezeno na to, co bude nezbytné a adekvátní. Eh, data by měla být sbírána za specifickými, explicitními, legitimními účely a neměla by být dále zpracovávána způsobem, který nebude v souladu eh, s eh, návrhy, které byly předloženy, eh, tak máme být jasné, že výbor a komise budou zváženy jako společní grémia, která budou kontrolovat tato pravidla týkající se zpracování dat. Dalším důležitým aspektem je boj proti podvodu. A mm, mám tady odkazy k uplatňování nařízení Rady o zřízení úřadu veřejného evropského žalobce, kde také o začlenění tohoto žalobce tam, kde to bude nezbytné při při vyšetřováních v rámci boje proti podvodu. E, je, to bude to propojeno s práci ELA. Děkuji. Děkuji, Birgit. A jsou tady ještě další příspěvky? Tady jde o pohled na věc ze strany Liby, co je důležité. Tuto zprávu jsou tu ještě další kolegové. Jean Lambert, prosím. Ano, děkuji. Děkuji za tento eh, eh, příspěvek za eh, zpravodaje. Ano, pozměňovacích návrzí, které jsme předložili v tomto výboru, jsme se pokusili omezit tyto spíše na to, co zastupuje Libe, tak jak právě říkal pan předseda, protože zjevně primárně se tím zabývali kolegové výboru pro zaměstnanost. Já jsem také mým členem, ale nestínově eh, zpravodajka. Eh, my jsme si eh, tady věnovali otázkám, které mm, právě byly změny za zpravodaja, jde o zpracovávání dat. Kdykoliv děláme něco přeshraniční, přeshraničně, tak bychom si měli být vědomi toho, tohoto a měli bychom omezit zpracování dat na únosnou míru. Eh, také tady máme řadu pozměňovacích návrhů, které se eh, týkají eh, řízení tohoto a ELO by měly být pozorovatelé, bylo by to být, měly být takovém grémiu. A také jsme sem chtěli, chtěli říct, že část tohoto by měla být koordinována opatření a tak bylo posílený volný pohyb. I když tady máme některé mezery mezi některými členskými státy, co se týče toho, jak je to individuálně řízeno, podřízeno. Chceme vylepšit celou tuto práci, ale zároveň eh, nám leží na srdci toto. Na konci by tady měl být eh, eh, orgán, který bude mít pravomoce, jinak bychom ho měli nazývat nějak jinak. A proto bychom byli rádi, kdyby to byla přeshraniční spolupráce, aby tady byly inspekce a aby to bylo proaktivní přístup v případě porušování práv. A proto bychom chtěli zajistit, aby eh, co se týče eh, osob, které budou přinášet informace, abychom se tady soustředovali na otázky týkající se práv zaměstnanců a, eh, nebo i statutu migrantů. Děkuji. Děkuji. Ano, stanovisko Libe, děkuji. Paní Stevens, prosím. Voorzitter, kolíhas. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, chci poděkovat panu zpravodaji za odvedenou práci. Souhlasím s tím, že musíme dobře zvážit ochranu osobních údajů. Jsem toho názoru, že také musíme zohledňovat rizika a striktní regulace v oblasti výměny údajů a zvláště údajů sociálních to je pro mě nesmírně důležité. Také zpravodaj správně uvádí, že je důležitá spolupráce s dalšími evropskými agenturami. Těší mě, že eh, je, se dodá Frontex do návrhu komise. Eh, věc, kterou ale nemůžu podpořit, je to, aby tato nová organizace vystupovala i v oblastech, které jsou mimo evropské kompetence. Blíže bych to rozvedla. Myslím, že musíme zlepšovat stávající struktury, než abychom vytvářeli nějakou další evropskou nadstavbu. Pokud tedy vznikne Evropský orgán pro pracovní záležitosti, tak musí mít přidanou hodnotu, protože nové organizace stojí více peněz. Ale tu přidanou hodnotu musí tento orgán projevit aniž by byly dotčeny kompetence členských eh, států, subsidiarita a proporcionalita. Měli bychom tedy respektovat pozměňovací návrhy podané členskými státy. Takže jde o to, aby ten nový evropský orgán měl přidanou hodnotu a ne, aby vznikl nějaký základ nového Evropského inspektorátu práce. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Myslím, že když jsme o tom diskutovali naposledy, komise nám nemohla sdělit tyto perspektivy, takže možná, pokud komise nám k tomu může říct něco dnes, prosím, za komisi. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, panu zpravodaji. Vím, že chcete přispět pozměňovacími návrhy je to obtížné v takto eh, rychlém eh, postupu a je zapotřebí být eh, efektivní, tedy co se týče pozměňovacích návrhů, nebudu vstupovat do podstaty věci. Jenom bych chtěl připomenout, že příslušníci třetích států jsou začleněni do tohoto textu, jsou pokryti bezpečností, koordinací, vysíláním a tak dále, těmito všemi legislativními mm, aspekty. A cílem eh, tohoto orgánu má být to, aby efektivně pracovaly i stávající instituce tím, že s nimi někdy může spolupracovat eh, a podobně. Navrhujeme integraci eh, evropské platformy tak, aby lépe fungovala. Tak, aby měla více prostředků než v současnosti. Co se týče cíle činnosti eh, tohoto orgánu, samozřejmě důležité je, aby tento orgán fungoval efektivně a to je také naším cílem, abychom vytvořili efektivní orgán, který bude schopen prosazovat eh, legislativu, a, a který bude případně schopen eh, provádět mm, mediaci. Jsme také si vědomi rozdělení eh, pravomocí eh, v členských státech a tento návrh je veden Eh, snahou vytvořit vyváženou situaci a, eh, a zachování eh, stávajících pravomocí. Chcete ještě k tomu něco říci? Někdo další? Samozřejmě. Jménem zpravodaje tu nemohu nic říct, ale souhlasím, že velice důležité je to, abychom zcela jasně definovali příslušnost a úkol této, tohoto nového orgánu. A jsou tu určité věci, které se týkají koordinace a pořádání, kde můžeme mít tedy další přenou hodnotu ohledně nedeklarované práce v určitých specifických případech, ale ráda bych řekla, že potřebujeme ještě vykonat hodně práce ze strany členských států, co se týče nedeklarované eh, práce. Musíme tedy velice eh, jasně eh, popsat kompetence, úkoly, ale myslím, že když to uděláme korektně, tak to bude velice dobrým eh, krokem k tomu, abychom celou situaci lépe uspořádali. Děkuji vám všem. Hlasovat se má 10. října v Libe. Děkuji vám, kolegové za tuto diskuzi. A nyní můžeme přejít dál k bodu číslo 9, což je studie o nákladech na neexistenci Evropy v boji proti terorismu. Nemáme zde ještě účastníky. Na chvilku tedy přerušíme naše zasedání, dokud eh, alespoň jeden z hlavních řečníků nedorazí. Jenom pár minutek, kolegové. Hned budeme pokračovat dál. Uh, Kolegové, eh, můžeme zahájit dříve tento bod na pořadu jednání. Už tu máme kolegy, kteří mají hovořit. Tento bod nás velice zajímá, takže pokud s tím souhlasíte, můžeme se do tohoto bodu na pořadu jednání pustit. Kolegové, toto je velice zajímavý a důležitý dokument. Je to zpráva Ehm, generální ředitelství EPRS. A ti z vás, kdo se zajímali o to, co DGPRS poslední dobou dělá, tak vidíte, že jsou eh, velice eh, kompetentní ve vytváření eh, a zpracovávání takovýchto materiálů. My můžeme skutečně využívat jejich materiál. Je nesmírně dobře vypracován a proto bych chtěl všem těto kolegům poděkovat. A máme zde tedy vynikající zprávu o ceně neexistenci eh, Evropy v oblasti eh, eh, boje proti terorismu. Takže v této konkrétní zprávě EPRS se zabýváme výdaji související s terorismem a e, e, situací, kdyby neexistovala Evropská unie. Náklady se týkají e, náhrad materiálních či nemateriálních škod. A tyto náklady jsou opravdu silně podceněny. A proto bychom si velice rádi vysvětl, vyslechli dva eh, experty. Ze všeho nejdříve bych chtěl přivítat pana doktora Vutra, Vautra van Balechoje a také pana Hafnera z společnosti Rent Europe. Oba dva chci zde vřele opět přivítat. A doufáme, že následovat bude také zajímavá diskuze. Děkuji ještě jednou všem kolegům CPR e za to, že vyprodukovali eh, tento materiál. A možná k tomu bych také něco řekla, protože já opravdu nemám rád eh, představu, že my eh, využíváme prostředky na všechny možné zprávy, ale přitom víme, že právě tyto zprávy, tyto materiály velice dobře můžeme využít, co nám velice užitečné pro práci ve výboru. Takže prosím, máte 15 minut. Děkuji, pane předsedo. Jak tedy využít tyto zprávy? Já si myslím, že eh, hlavní užitek těchto zpráv eh, vyplývá z toho, že vidíme, co by stálo, kdyby se nic nedělalo. Kdyby tedy eh, Evropská unie nejednala, Eh, bylo by to velice eh, eh, a říká se, že když Evropa si něco zařídí, takže to je, že to je nákladné. Nicméně můžete současně také předložit čísla, jasná fakta o tom, co by to stálo, kdyby Evropská unie nic nečinila, například boj proti xenofobii a rasismu. Například eh, zde nemáme celkovou směrnici v tomto směru a to má svůj eh, dopad eh, v nákladech v mnoha oblastech. Jak jste si možná všimli, jsem trochu nachlazen. Budu se tedy snažit hovořit co možná nejzřetelněji. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste nás pozvali a přejdeme tedy k mé prezentaci. Než budu přímo hovořit o této eh, zprávě. Musím říct, že se jedná o součást mnohem širší práce pro výbor eh, LIBE, eh, cena na neexistenci Evropy nebo nečinnost Evropy v oblasti práv a bezpečnosti. A spolupracujeme s naším úřadem Evropského parlamentu kontaktním úřadem Ruského parlamentu ve Washingtonu. Je to tedy eh, šest zpráv, které připravujeme a chceme je nyní eh, ukázat, protože se o nich budu také zmiňovat. My jsme diskutovali o procedurálních právech. Eh, jedná se tady také o témata, kterými se zabýváme, jako je ochrana hranic, xenofobie, rasismus a boj proti terorismu. Všechny tyto zprávy eh, se rozvíjí podle tří kroků. Za prvé, eh, nejdřív tu přehled současné situace, stávající nedostatky eh, v legislativě anebo překážky v této oblasti na úrovni EU. Za druhé, a to je novinka v tomto výzkumu, zabýváme se dopadem současné situace ohledně ekonomického dopadu, stejně jako dopadu na jednotlivce na ochranu eh, práv a svobod jednotlivce. Za třetí eh, nabízíme eh, různé politické možnosti řešení, jak tedy zaplnit tyto nedostatky, jak situaci napravit. Já se budu zaměřovat dnes na nedostatky a překážky v boji proti terorismu a na politické možnosti v této souvislosti a pana Hafner bude pokračovat tedy eh, ohledně dalších aspektů. Podle Eurobarometru vidíme, eh, že eh, obavy ohledně terorismu jsou jednou z největších obav. Zhruba 40 eh, respondentů v roce 2017 o tom hovořilo třeba, že vidíme v poslední době trochu snížení této hodnoty, protože v poslední dobou je situace trochu klidnější, což má okamžitý dopad na vnímání lidí toho, co je tím nejdůležitějším tématem. Přidaná hodnota EU má velice významnou eh, úlohu i pro eh, přípravu na parlamentní volby v příštím roce. A nyní další eh, průsvitka. Já se chci zaměřit v dnešní prezentaci na to, co dělá Evropská unie v rámci kompetencí tohoto výboru v oblasti eh, boje proti terorismu. Jsou to určité sdílené eh, kompetence a proto je velice důležité, aby i na úrovni vlád a mm, eh, se úzce spolupracovalo, jak mezi vládami, tak s evropskými institucemi. Samozřejmě, že zapotřebí mít mezinárodní a i národní opatření zaměřená na te- financování teroristů, získávání zbraní, výbušnin a také nástroje Eh, posilující eh, bezpečnost externích hranic. Eh, toho se bude týkat zpráva, kterou budeme mít brzy připravenou. A potom tu je otázka práce agentur, Eurojustu a tak dále. Znamená to, že je za, mm, zapotřebí, aby se efektivní eh, spolupráci také v, eh, ve školení eh, jednotlivých úředníků, ochranu obětí a podobně. Nicméně, a to je tedy další průsvitka, je tu celá řada nedostatků a překážek v evropské spolupráci, které jsme identifikovali. Vše je tedy musí být založeno na eh, důkazech, na jasných faktech. Eh, jedním z příkladů ze zprávy je téměř kompletní zaměření politiky na džihadismus a bezpečnostní obrázek který vyplývá například ze zprávy Europolu, který ukazuje, že zde jsou další významné hrozby, například od eh, separatistů, eh, extrémní levice nebo extrémní eh, pravice. Při přípravě legislativy se toto neprojevuje do té míry, v roce 2013-16 protiteroristická opatření se zaměřovala na hodnocení dopadu a jen Tři eh, se eh, zabýval na konsultaci. Třeba, že situace se od té doby zlepšila. Stále ještě se nám nepodařilo toto eh, napravit. Takže doposud zde není žádná celková studie hodnocení dopadů terorismu. A už vůbec ne dopady terorismu v souvislosti s, s lidským osobním právy a a další aspekty politik. Vidíme, že ale dochází k prvnímu pozitivnímu kroku. Eh, evropský dohled se zatím nezdá garantovat dodržování eh, základních práv v boji proti terorismu. Evropský parlament využívá eh, možnost eh, vyšetřovat nebo zkoumat situaci, ale to ještě není eh, dostatečné. Například se jedná o vyslechnutí svědků a podobně. Já vím, že Evropský parlament žádá o srdnější režim, například vyšetřování týkající se mučení podezřelých, jak o tom ví pan předseda, vedli k dalšímu vyšetřování a veš, eh, došlo následně i eh, k různým eh, jiným aktům, nejen legislativním, například soudním, k vyšetřováním a soudním procesům. Co se týče výzkumu, stále ještě víme málo ohledně skutečných příčin a mechanismech radikalizace. Evropská unie zde hraje významnou úlohu eh, v tom, aby eh, šířila osvědčenou praxi a eh, abychom také poskytovali jasné metodiky a kontrolní mechanismy, abychom zjistili, zda naše opatření za prvé jsou účinná a za druhé, zda respektují základní práva. Ve veřejné diskuze i politice tento fenomén a, a e, názory, které vz, vycházejí z lidí, e, často e, často narůstají společně s nábožen, s extrémní náboženskými směry. V tomto kontextu se zdůrazňuje, že Eh, agentura o dodržování základních práv eh, říká, že 4 z 10 muslimů nyní pociťuje diskriminaci. Některý, mm, Toto může mít negativní dopad a už jsme o tom diskutovali posledně, eh, když jsem s vámi hovořil zde o rasismu a xenofobii. Za třetí, v oblasti narušení financování terorismu je zapotřebí, aby eh, zde byla povinnost oznamovat eh, takovouto situaci ze strany eh, soukromých subjektů a pak je zapotřebí to zprávy analyzovat, zabývat se také převody, podobně jako to mají státy. Bylo zjištěno, že ještě tato práce není e, dokončena, protože to nepokrývá vnitřní platby v eurech. A e, také zde byly e, byla spochybněna účinnost, protože například se jedná o takzvané osamělé vlky, kteří mohou získat peníze nějakým jiným způsobem. Za čtvrté, tato zpráva zjišťuje, že je zapotřebí využívat eh, plně evropské databáze, co se ještě nestalo. Eh, je to způsobeno částečně složitou architekturu těchto databází a jejich nedostatečnou propojeností a také eh, určitou neochotou vnitrostátních orgánů sdílet informace. Navíc a to zpráva zjišťuje, že efektivní soudní spolupráce jako je Evropský zatýkací e, rozkaz a, e, nebo společné vyšetřovací týmy, e, nejsou podporovány také procedurálními a dalšími aspekty, například jasnými, jasnými limity dodržování základních práv v jednotlivých Eh, krocích tohoto eh, postupu. Je zapotřebí tedy, aby se lépe spolupracovalo a také spolupracovalo více eh, kanály. Nicméně jsou to pozitivní vývoje, například pracovní skupina Fraternité, která byla vytvořena na základě pařížských a bruselských útoků. A nyní přejdu k politickým možnostem. Takže jaké zde jsou možnosti? já jsem to chtěla velice jednoduše mm, vyslovit. Eh, mm, tím, že zajistíme, co pracuje a, zjistíme, co nefunguje, chceme zajistit plnění základních práv lidí a respektovat eh, je eh, v boji proti terorismu. Evropský parlament na to musí spolupracovat s vnitrostátními parlamenty, na to není nic nového, tím už jsme se zabývali eh, ve eh, zprávě boj proti organizovanému zločinu a korupci. A některá opatření již byla eh, zahájena, například výměny které eh, zde má tento výbor s trvalým výborem pro bezpečnost, eh, s koordinátorem eh, výboru proti terorismu a s patřičným komisařem. Evropský parlament vytvořil také návrh, který by se vztahoval k dalším politickým eh, cyklům, tak aby se zajišťovalo plnění základních práv a jejich zohlednění v boji proti terorismu. Jak už jsme o tom hovořili ohledně organizovaného zločinu a korupce, členské státy nemohou eh, samostatně efektivně bojovat proti terorismu. Je zapotřebí, aby vykonávali tedy společnou, společné úsilí a všechny evropské instituce musí Eh, trvale tedy hodnotit opatření proti eh, terorismu a zjišťovat jejich eh, dopady. V tom může významnou úlohu hrát parlament tím, že bude provádět skrutinium návrhů a práce komise v této oblasti. Za druhé, Spolupráce a nástroje, které zde jsou na evropské úrovni, eh, zaměřené na eh, boj proti rekrutaci eh, do teroristických skupin a financování teroristů, tam je zapotřebí posílit spolupráci. Toho můžeme dosáhnout prostřednictvím rozvinutí nového politického rámce. Já si uvědomuji, že kompletní e, e, návrh e, se právě v této oblasti připravuje. Například zapotřebí monitorovat činnosti ze strany členských států a k tomu musí být jasná metodika. Neměli bychom nicméně ztrácet ze zřetele také širší vzdělávací, sociální a ekonomické kontexty ve zprávě eh, najdete také zmínku o tom, jak mají vypadat podmínky zadržení v jednotlivých členských státech a jak následně po, eh, po té, co vyprší eh, trest odnětí svobody, jak mají být tedy tyto mm, odsouzení reintegrování do společnosti. A tímto způsobem také budeme bránit radikalizaci vězňů. A nyní eh, abychom dosáhli toho, že teroristé nebudou mít přístup k financování, budeme eh, posilovat tedy přístup k finančním údajům a musíme definovat jasně rámec. Toho lze dosáhnout také Eh, tak, aby bylo možné tedy stopovat eh, financování teroristů po celé eh, Evropě. A to je zapotřebí prodiskutovat v rámci těch mm, legislativních návrhů, které se nyní již projednávají, aby toto všechno bylo v nich zajištěno. A je zapotřebí posilovat kulturu spolupráce v Evropské unii. A to si myslím, že je zásadní. S plným respektováním základních práv je zapotřebí sdílet, analyzovat údaje a e, e, proto by tedy e, mělo být zcela přirozené, že tímto se může zabývat Evropská agentura. Eh, nejde tedy jen o technickou spolupráci nebo technická opatření, ale také jde o patřičné financování jak na eh, mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni. A nyní eh, na závěr nejen, že chceme dosáhnout relevantnější, konzistentnější, efektivnější činnosti v boji proti terorismu, tato opatření by také mohla posílit pocit spokojenosti a blaha populace, snížit eh, materiální i nemateriální dopad terorismu, zajistit ochranu základních práv. A ehm, na závěr ještě vidíte link eh, k tomuto show materiálu. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost. Děkujeme. Nyní tedy zahájíme, nebo pardon, ještě je tu druhý řečník. Omlouvám se, tak prosím. Děkuji vám, že mi poskytuje příležitost trochu dnes pohovořit o terorismu a protiteroristických opatřeních v EU. V posledních letech eh, došlo k zabití stovek eh, civilistů a mnohy bylo zdaraněno v důsledku teroristických útoků v EU, ale mnoho lidí je dotčeno vlastně tím rozsáhlým mediálním informováním, kterému dojde několik minut po vlastním útoku. A Jde o to rozšiřovat strach a e, v naší společnosti a narušovat politické, e, ústavní, ekonomické a sociální struktury. A bezpečnostní opatření reagující na hrozbu terorismu také mají dopady na lidské životy. Uvědomte si všechny ty bezpečnostní opatření na letištích, Eh, nádražích nebo zde v evropských budovách nebo mm, zavedení hraničních kontrol, což může mít zase dopad na ekonomické sociální aktivity. To znamená, že terorismus eh, je vážnou eh, rozbou v různých oblastech a v EU jde o vytváření prosperity a ekonomického růstu a zde dochází v důsledku teroristických útoků potom k určitým ústupkům. A proto ta naše studie snad poukáže na to, jak je důležité eh, bojovat eh, vyváženě proti terorismu. Ehm, pan Balechoj už hovořil o té zprávě v souvislosti s neexistující evropskou spoluprací a navrhl možné e, kroky, jak překonat určité nedostatky v této spolupráci. Já bych rád kvantifikoval určité dopady terorismu a protiteroristických opatření. Co se týče metod, jak vznikla tato analýza, tak e, jsme analyzovali řadu dokumentů, literatury i sekundární data, jako například globální databáze o terorismu, kde je mnoho informací v podstatě o každé teroristické události od 70. let 20. století. Na základě těchto dat jsme vytvořili ekonometrické modely, abychom lépe pochopili dopady terorismu. V té analýze jsme se věnovali šesti oblastem potenciálních dopadů. Za prvé eh, lidské dopady, ztráta života, zranění, dále fyzické náklady, například poškození eh, majetku, infrastruktury, ekonomické dopady, eh, snižování růstu a HDP. Co je také důležité, že zde mohou být psychologické dopady, například zrůst nepo, nespokojenosti a nedůvěry mezi občany. Potom také řešíme veřejné výdaje, a protiteroristická opatření a jejich dopady na veřejné výdaje, které mohou snižovat ekonomický růst. Potom specifické dopady na lidská práva jednotlivců, například v oblasti ochrany osobních údajů, práva na spravedlivý proces a podobně. Já to blíže rozvedu a také uvedu kvantifikaci. Nejprve tedy náklady na ztrátu života, zranění a škody. V letech 2004 2016 bylo zabito 669 obětí a zraněno 4623. My jsme tedy eh, na základě ekonomické literatury vypočili um, určitou ekonomickou hodnotu, co se týká očekávané délky eh, života a Eh, nákladů na práce, ztráty v oblasti produktivity, příjmů a samozřejmě také psychologická traumata způsobené terorismu. Kromě těch eh, lidských eh, nákladů je zde i ta oblast infrastruktury. Takže my jsme propočítali, že to finančně vyjádřeno je to nějaké 4,3 miliardy eur ztrát v EU co se týče umrtí, co se týče zranění 0,3 miliardy a e, materiálního poškození 0,9 miliardy. A většina těchto nákladů je navíc té období 2013 až 16, e, kdy tedy 2,4 miliardy náklady v důsledku oběti na lidských životech, 0,1 miliardy náklady v důsledku zranění a 0,1 také e, v důsledku poškození majetku. Takže jsou zde různé způsoby, jak terorismus může ovlivnit ekonomiku, například v oblasti HDP a jiných. Takže, už jsem na to poukázal, terorismus může vlastně narušit ekonomické výrobní faktory, jako je kapitál a práce, dále může ovlivnit eh, spotřebu jednotlivců a také určité citlivé oblasti, jako je například doprava, maloobchod a turismus. Terorismus může mít také negativní dopad na investice vlastně v oblastech, kde dochází k terorismu, například přímé zahraniční investice, se stávají rizikovějšími. Terorismus může ovlivnit mezinárodní obchod, zvláště v rámci reakcí na terorismu, znovu zavedení hraničních eh, eh, kontrol, což může eh, vlastně vést k překrážkám v obchodování a takové veřejné rozpočty se přesouvají směrem k potírání terorismu, zvyšují se například daně nebo se zvyšuje schodek rozpočtu a může to mít dopady na investování v jiných oblastech, například do vědy a výzkumu, které se snižují. Takže když toto všechno zohledníme, tak makroekonomická analýza ukazuje, že od roku 2004 náš terorismus měl malý, ale hmatatelný dopad na členské státy v EU a znamenal ztrátu asi 180 miliard EU, ztráty HDP od roku 2004, takže nějakých 358 euro na osobu. Opět velká část těchto nákladů eh, je z období 2013 až 16, což eh, znamenalo eh, ztrátu HDP 87 miliard a nebo přibližně 175 euro per capita. Takže kromě těchto lidských a ekonomických dopadů a nákladů může zde být i velký eh, psychologický, sociologický dopad na širší veřejnost. Protože jakmile dojde nějakému úteku, tak to pokryjí média a lidé se stanou nepřímé svědky tohoto úteku a tím se vlastně zvyšuje nejistota obyvatel, eh, změna chování ve spotřebě a cestování. Naše statistika statistická analýza více než eh, vzorku než více než 2000 eh, občanů EU eh, se ukázalo, že terorismus snižuje spokojenost s životem, obecnou spokojenost, důvěru mezi lidmi i důvěru v instituce. A psychologický dopad na lidi, to je oblast, kde zatím není dostatečný výzkum v této souvislosti, ale je to velice důležité. Zatím ovšem bylo velice těžké nějakým způsobem monitorizovat tyto dopady. Takže zatím jsme řešili dopady terorismu jako takového. Ale abychom mohli zareagovat na teroristé rozby, tak se vynakládají veřejné výdaje na protiteroristická opatření a ta se zvýšila v posledních desetiletí. Například v roce 2017 to bylo nějakých 6 miliard v rozpočtu EU na bezpečnost a občanství. A nový e, víceletý rámec navrhuje výrazné navýšení, například e, vznik e, navýšení Internet Security Fund z 1 miliardy na 2,5 miliardy eur. Ovšem, evropský rozpočet to je pouze malá část obecných eh, výdajů členských států na potírání terorismu, ale je těžké to vypočítat protiteroristická opatření, protože mnohé země eh, vlastně z bezpečnostních důvodů nezveřejňují tato čísla. Ale za předpokladu, že jsou zde podobné trendy u členských států jako v USA a Odhadujeme, že obecně výdaje na protiteroristické opatření v členských státech by mohlo být nějakých 8,7 miliard ročně. Opět, toto číslo je třeba brát velice opatrně, protože je založené na eh, spoustě dohadů. Protiteroristická opatření jsou důležitá jakožto reakce na negativní dopady terorismu sami o sobě mohou mít také negativní dopady na jednotlivce, jak už jsem například hovořil o těch kontrolách na letišti a podobně. A autor už to také pojednal. Některá opatření, například nelegální zadržování, mučení, eh, nelegální převozy, eh, mají přímý dopad na dotčené eh, jednotlivce a nebo také programy proti radikalizaci. Může to ovlivnit jejich zdraví, možnosti zaměstnání a nebo rodinný život. A jak už ukázala předchozí zpráva, neexistující spolupráce v Evropě v oblasti procesních eh, práv, to je zpráva z roku 2017, Eh, nebo antiradikalizační programy jsou zaměřené proti jednotlivým náboženstvím a často dochází tedy diskriminaci osob v souvislosti s možností zaměstnání. A to, na to také eh, eh, to pojednává zpráva o xenofobii, kterou jsme předložili již loni. Na závěr tedy. Výzkum ukazuje, že terorismus má přímý negativní dopad na osoby prostřednictvím ztráty života a zranění, ale na základě těch útoků z posledních desetiletí, tak obecný ekonomický dopad na HDP je relativně malý a krátkodobý, ale hmatatelný. A je třeba poznamenat, že je možná i vyšší, protože se nám nepodařilo zatím eh, vlastně vyčíslit psychologické dopady na Eh, o populaci obecně, protože jsme zde zohledňovali jenom přímé eh, oběti terorismu. A jsou zde potom ta protiteroristická opatření vlád, což je důležité, ale také důležité, aby tato opatření respektovala práva jednotlivců a nedocházelo k zhoršování individuálních eh, práv, což je důležité ze sociálního a ekonomického hlediska. A my jsme vycházeli z řady publikací, analýz, dopadů, ale potřebujeme ještě více bádání, abychom pochopili eh, dopady eh, nákladů výdajů na boj proti terorismu. Děkuji, děkuji, to bylo velice zajímavé. A určitě i náš eh, výbor pro boj proti terorismu využije tento podklad. Myslím, že je to opravdu typ dokumentu, který je třeba využívat v další práci. Taková moje první reakce by byla následující. Vlastně zde máme dvě záležitosti. Za prvé reálné dopady eh, terorismu obecně v členských státech EU, takže na členské státy i EU jako takovou. A jde o to nezjednodušovat eh, terorismus jenom na počet eh, obětí na životech, ale pak je tu také to naše téma členů výboru eh, Libe. Jaká je přidaná hodnota toho, co my děláme? A to je potom pro nás eh, zajímavější, detailnější a vy se věnujete těmto dvěma obecným rovinám. Já bych rád eh, se zeptal na tu druhou oblast. Samozřejmě ta první je také důležitá, ale Možná by se mohli ptát i lidé z parlamentu členských států, jaký je dopad terorismu na společnost. Takže já se budu těm otázkám věnovat později. Nyní bych dal tedy slovo pro rozpravu. Obecně chci říct, že ta zpráva je velice zajímavá. Takže Natalí eh, má slovo, co by předsedkyně zvláštního výboru pro boj proti terorismu. Prosím. Merci, euh, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji, Klode. Jenom několik poznámek bych chtěla přednést a mám také dva dotazy. Navážu na naše experty a na to, co řekl náš předseda. Chci vám poděkovat za tyto prezentace, které jsou eh, velice detailní a komplexní. a e, zabývají se důležitou věcí pro e, naše obyvatele. E, členské státy využívají určité údaje, nicméně nemáme veškeré analýzy a odpovědi. Takže se jedná o velice komplexní práci, která nás ještě čeká. A já vám chci poděkovat za tuto myšlenku přidané hodnoty Evropské unie v boji proti terorismu. O tom se hovoří tedy e, nejen zde ve výboru Libe, ale také výboru pro boj proti terorismu zde v Evropském parlamentu a e, také ve spolupráci s vnitrostátními orgány, s národními parlamenty. E, velice usilovně a odvážně můžeme říci, že se snažíme nacházet řešení, analyzovat situace a tedy řešit Ehm, tyto situace, které se týkají všech našich států v Evropské unii. Já jsem neměla čas eh, eh, podrobně eh, projít ty dokumenty, protože jsem s tím mohla zabývat až na konci srpna. A ale tyto dokumenty, které jste také vysvětlili dnes ráno, eh, ukazujete, že se jedná eh, o obrovské eh, peníze, v, které vlastně stojí následky boje nebo terorismu a boje proti něm ve členských státech. Je zapotřebí tedy upřesnit, jaký dopad to všechno má, jaké to má náklady, jaké, jaké hmotné či nehmotné škody působí eh, terorismus eh, v, v předivu evropské společnosti. Já mám tedy dva eh, drobné dotazy týkající se vaší analýzy rozpočtu v boji proti terorismu. Připadají vám ty prostředky v současnosti eh, dostatečné či nedostatečné? Například ohledně úsilí zaměřené na skonzistentnění a rozšíření eh, činností v rámci eh, systému sbírání údajů, kde je tedy zapotřebí, aby se informace vyměňovaly a sdílely. Podařilo se vám zhodnotit eh, ty potřeby, které zde dnes jsou? A ta druhá otázka. Velice důležitou část jste věnovali financování terorismu, to je velmi eh, závažné téma a v tomto ohledu jste eh, hovořili o vytvoření dohledového systému, který by byl tak trochu ekvivalentní systému ve Spojených státech jak se na to díváte podrobněji? Máte k tomu nějakou analýzu ohledně tohoto programu eh, zabránění financování terorismu, tak aby to eh, odpovídalo tedy evropským podmínkám? thank you, Natalie. Ano, děkuji, Natalie. Perky, prosím. Děkuji. Myslím si, že dnes budu mluvit německy, protože jsem pořád ještě v prázdninovém modu a eh, budu se lépe koncentrovat ve vlastním jazyce. Nejprve bych chtěla poděkovat autorům eh, za zprávu a jsem také velmi vděčná za to, že eh, v otázce eh, nákladů Evropy či neevropy se nezvažuje jenom finanční aspekt či aspekty, ale ehm, také všechny ostatní důsledky teroristických útoků, ale také opatření, která na evropské úrovni můžeme provádět. A jsem také vděčná za informaci o tom, že při všech opatřeních, která eh, činíme, si musíme také zvážit eh, to, na jakém místě v celé té řadě a komplexnosti opatření, která činíme a eh, částečně provádět musíme, tedy do jaké míry tady jsme v nebezpečí, že omezíme základní práva a tím budeme omezovat to, co právě eh, chceme obhájit proti terorismu, a sice ochránění otevřených demokratických společností. A myslím si, že toto je aspekt, který mnohdy eh, bývá ignorován. No, to nemá eh, přímo co dočinění s vaší zprávou, ale vzpomínám si, a pochopitelně to není zcela reprezentativní, Krátce po eh, útocích v Bruselu jsem byla na letišti a mm, stála jsem na eh, stanici železniční Bruselu a setkala jsem se s občany, s občankami, které říkali, ehm, vědomě teď výjdeme, protože mm, Eh, se nenecháme eh, omezit eh, v našem životním stylu teroristy. A já bych chtěla tento postoj trošku posílit i v politickém diskurzu, protože mnohdy máme tendenci opatření velmi schvalovat rychle, rychle prezentovat něco občanům. Jenom samotné provádění těchto opatření, to trošku zatím pokulhává. A to platí pro celou řadu opatření, trvá to dlouho a protože to trvá, tak si pak přejeme vždycky nová opatření, která ale nejsou dostatečně vyhodnocena a jsem velmi vděčná za informaci o tom, že pochopitelně jeden problém při spolupráci, která je tak důležitá, tady nejde jenom o technická opatření, ale jde i o využití, o spolupráci, o... A Ehm, ehm, to je, je tady taková, není úplně vždycky ochota ke eh, spolupráci ehm, a myslím si, že tady máme různé tradice, jak v oblasti policejní spolupráce, tak eh, justiční spolupráce a ono je velmi těžké, aby se tady rozvinula důvěra, abychom se pak mohli na to spolehnout, takže si myslím, že na tomto poli toho ještě musíme udělat hodně. Ještě jednu oblast bych ráda krátce zmínila a to je otázka mm, prevence a deradikalizace. Mnohdy mi vám dojem, že si myslíme, že mm, tady máme jedno opatření nebo jeden koncept, jak se vyhnout, jak zabránit radikalizaci. Ale myslím si, že něco takového neexistuje, protože rámcové podmínky, sociální struktura v našich městech je velice rozdílná a proto jsou tímto dotčenči oslovování lidé velmi rozdílným způsobem a individuálně. V otázce deradikalizace si myslím, že mnohdy to přichází zkrátka, co děláme. Soustředíme se na ty, kteří jsou nějakým způsobem radikalizováni, kteří možná možná už spáchali trestné skutky, to je důležitá oblast. Ale ještě bych ráda se dotkla jedné oblasti, která eh, je tady nově, a to jsou ti, kteří se vrací a jejich rodiny, zvláště děti a eh, neplnoletí. Na jedné straně jsou to oběti, ale mohou se z nich stát také pachatele. Jistě, že. A Tady mi to nestačí, když slyším od úřadů, že je musíme pozorovat, sledovat, protože by se z nich mohli stát pachatelé. Eh, sledovat, pozorovat, to mi nestačí jako preventivní opatření. Jaké, jakou pomoc mohu poskytnout těmto rodinám a dětem, tak aby se vytvořili jinou představu, jinou koncepci životní, aby se eh, vymanili z této indoktrinace a aby si rozvinuli jinou životní koncepci. Toto není žádný lehký úkol a vždycky se to nepodaří, potřebujeme k tomu hodně času, ale myslím si, že tady se toho máme ještě příliš málo. Ještě úplně poslední aspekt, vím, že už mluvím dost dlouho, a to je otázka toho, jaké typy radikalizace vznikají eh, mimo vlast eh, terorismu. Já pocházím z Německa a myslím si, že je hrozivé sledovat, jak v posledních pěti, šesti letech eh, Ehm, je se tady cítit posílená ochota i do radikalizace anebo tendence k násilí v našich společnostech. My se tady koncentrujeme na radikalismus. Minule jsme slyšeli zprávu ehm, o terorismu. Ehm, sice e, stále větší počet útoků nejde na konto islámských teroristů, ale Eh, na konto extremistických ehm, sil na pravé i levé ehm, spektru. Byly tady útoky proti občanům, občankám, eh, kteří podporují uprchlíky, byly to útoky proti ehm, ubytováním, eh, proti ubytovacím zařízením, exploze násilí v mnoha oblastech, policejní jednotky jsou napadány, takový mob ve východním Německu, tady došlo také k útoku v východním Německu a mě, pro mě to je strašné, protože jsou tady útoky proti bezdomovcům. A ehm, je tady eh, taková stále stoupající ochota k tomuto. Ehm, myslím si, že bychom toto neměli podceňovat, když mluvíme o terorismu a možná eh, způsob naší diskuze, eh, která bývá často velmi emocionální, možná bychom měli s určitým dílem také k tomu přispět. A ehm, moje otázka tedy by zněla takto, jestli ty jiné formy radikalizace a extremistického násilí, a jestli toto všechno pro vaší práci v minulosti nebo do budoucna může hrát roli a jestli tady vidíte vidíte nějaké souvislosti, jak ta jedna věc ovlivňuje eh, druhou a do jaké míry bychom eh, se měli těmto oblastem věnovat a pak eh, to zohlednit i v našich opatřeních. Děkuji. Majte, prosím. Sí, muchísimas gracias. Děkuji. Jako španělka to Španělku mě samozřejmě zajímají tato témata. A tato studie vyhodnocuje náklady podle jednotlivých zemí Evropské unie. Náklady vztahující se eh, k lidskému potenciálu, náklady v eh, cestovní ruch, ekonomiku, eh, i na lidský, sociální, ekologický kapitál našich zemí. A moje země Španělsko je jednou ze zemí, které eh, vynakládají nejvyšší, nesou nejvyšší náklady na cestovní ruch. A ve studii jasně vidíme, eh, že i ve Francii eh, co se týče nákladů a lidský kapitál a dopad na ekonomiku, že to všechno velmi utrpělo. To je velice zajímavé pro práci, kterou odvádíme na tomto výboru a kterou chceme posunout ku předu. A k tomu patří i úvahy a návrhy, eh, které eh, předkládáme výboru pro cestovní ruch. Takže bych chtěla velmi poděkovat za ehm, váš pohled na toto téma. A zcela jistě ještě o těchto, tento obsah využijeme při přípravě našich pozměňovacích návrhů. Ehm, eh, ty mezery, eh, které jste tady eh, představili, to je také důležité i pro nás, pro zvláštní výbor. Ehm, hledání ehm, toho, jak účinněji koncipovat naši práci, vyhodnocování, srovnávání nákladů, co stojí terorismus a co stojí boj proti terorismu, to by pro nás bylo velice užitečné pro naši práci. Ale máme tady dvě věci, které bych ještě k tomu ráda připojila pro naše budoucí studie. Za prvé, jestliže srovnáváme to, co eh, se stalo v roce 2004 a co se pak eh, stalo od tohoto roku v Evropě ve srovnání s ostatními zeměmi, s Afghánistánem, Pakistánem například, nebo ehm, těmi státy, které vlastně stroskotaly ehm, v důsledku eh, násilného fanatismu. Ono se nás to týká taky, ale daleko méně. Vzpomeňme třeba na Irák nebo na Syrii. Tak Potom by to opravdu byla velice zajímavá studie, která by se věnovala nákladům, ehm, tedy tyto, tyto fanatické ideologie a co to stojí, eh, tak aby věděli, jaké máme možnosti bojovat proti terorismu. Když máme stát, který selhal zrozkotal, pak eh, nesete nejvyšší náklady, jak z ekonomického, tak z morálního nebo lidského hlediska. A pak otázce investic. Ve výboru terorismus jsme, myslím, v červenci eh, také slyšeli příspěvek jednoho experta eh, na kybernetickou bezpečnost, byl to izraelský expert, eh, který mluvil o této oblasti a mluvil o tom, jaké technologické investice realizoval Izrael a jak dobrá je návratnost, tedy účinnost eh, při boji proti nejrůznějším eh, eh, hrozbám ale i ekonomická navratnost, která tady vzniká, když prodáváte tyto technologie, které jste sami vyvinuli, byla zmíněna. A ráda bych věděla, jestli třeba mm, můžete pohovořit i o těchto možnostech které by mohly existovat, když jde o boj proti terorismu. Děkuji. Děkuji kolegům. Musíme teď, mm, nesmíme zapomenout na čas. Pan Karský, prosím. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Tady se zabýváme takovým eh, komplexem různých jevů. Na úrovni OSN jsme dokonce našli nový termín eh, právo na bezpečnost. A to znamená, že naši občané mají právo eh, cítit se bezpečně což ehm, se rovná ostatním právům. A myslím si, že tato práva eh, musí být úměrně zvážena. Omezení takových práv musí být, by nemělo existovat. Hm, ne. Na jedné straně se za Eh, říkáme, že bychom měli činit konkrétní kroky. Někdy jsou to kroky, které omezují práva, která dosud existovala, ale v situaci, kdy eh, dojde k teroristickému útoku, eh, společnost vlastně jakoby souhlasí s tím, že se omezí její práva, takže je velice jednoduché zavádět takovéto limity. Ale později pak Eh, už se o tom neuvažuje, už se nepřemýšlí o tom, jak odstranit tato omezení, protože je, je jednoduché je zavést, ale vrátit se pak to z různých důvodů eh, tady úřady už nechtějí eh, se vrátit k dřívější situaci. Ale mnoho kroků není realistických. Jsou spíše eh, psychologické povahy, protože tyto kroky nejsou zaměřeny proti eh, terorismu, jenom ukazují společnosti, že úřady bojují proti terorismu. Klasickým příkladem by mohlo být mm, zavedení eh, například řešení mimořádné situace, Eh, tento eh, zákon byl později ale stažen, pak se ale ukázalo, že 90 eh, nařízení která se vztahovala eh, k těmto tzv. mimořádným situacím, eh, si našli jaksi cestičku k těm normálním opatřením. Nesmíme zapomenout na to, že tato opatření musí být adekvátní, úměrná situaci a tu a tam by měla být revidována. Eh, měli bychom se podívat, jaká jiná řešení existují. Chtěl bych ještě uvést další příklad. Bezpečnost na letištích. Na začátku po teroristických útocích v roce 2011. Tady byl eh, zákaz ehm, eh, lihovin, který byl zaveden. Ehm, to je eh, to nemá vlastně žádný význam, není to nutné. Až Nejsou tady žádná omezení až na Evropskou unii, žádná omezení v tomto smyslu. Nemá to žádný dopad na snížení teroristických hrozeb. Ale jeden sektor ekonomický, ten vlastně tímto vydělává peníze. Eh, mimo jiné i letiště. Takže eh, skutečnost, že lidé kupují eh, vodky, vodu, pardon, vodu v lahvích. Tady mají vyšší obrat při prodeji této vody a tekutin, ale zase, že to přináší větší zisky. Takže, abych to shrnul. Myslím si, že co se týče základních práv, eh, je důležité nejenom ochránit právo na bezpečnost, což je na nejvíc důležité, a měli bychom eh, to vzít v potaz vždycky, když eh, měníme technologické kapacity, které máme. Ale nesmíme zapomínat na to, že budeme revidovat i opatření, která už jsou užívána a zvážit, jestli jsou užitečná a jestli by měla platit pro všechny než by neměl by omezovat svobodu a občanská práva. Děkuji. Uh, Děkuji. Mám tu ještě kolegyně Kienge z Argentiny, pana Stevens, paní Stevens. Tímto uzavřu seznam. Prosím, máte jen několik málo minut. Pr- Buďte struční. Cecil, prosím. Děkuji, pane předsedo. Také bych chtěla poděkovat oběma zpravodajům za tyto prezentace. Chtěla bych spíš přinést úvahu než eh, otázky. Terorismus je jednou z hlavních obav občanů, ukazuje Eurobarometr. Občané žádají opatření, další opatření od vlád. Na druhé straně výdaje na protiteroristická opatření narůstají ve všech členských státech a také eh, vidíme, kolik stojí terorismus, to je zjevné. Je, eh, vidíme, jak je to cena Eh, nečinnosti Evropy. Eh, dochází v členských státech eh, nedostatku koordinace mezi orgány. Náklad na nečinnost Evropy znamená, že členské státy musí sami na sebe vzít tuto zodpovědnost vůči svým občanům. A já jsem chtěla zdůraznit, že to, co vyplývá tedy z vaší zprávy, když jste například hovořili o psychologickém dopadu na eh, obyvatele, tak bych se chtěla zeptat, zda jste hodnotili také efekt, který může mít eh, způsob sdělování eh, zpráv a informací, například to, jak jednají novináři, často se objevují i fake news ohledně terorismu a to má psychologický dopad, protože to ovlivňuje emoce osob a e, také to má ekonomický dopad, protože ten, kdo to činí, má e, účel e, něco tím získat. Využívá tedy komunikaci k tomu, že vznikne určitý postoj či postup. A proto je zapotřebí se tímto způsobem komunikace zabývat také v našich politikách. Hodnotili jste například, jaké náklady to má pro osoby, eh, pro rodiny eh, obětí, eh, prostředky, které by měly být tedy prevencí, se mm, nemusí použít a pak se mohou stát osoby, kterým by byly určeny tyto prostředky, se stanou obětí. O tom se také jednali. Yes. Eh, další kolegyně. Pane doktore Van Holko, vy jste začal svou prezentaci slovy, že když budete hledat argumentaci směrem členským státům, abyste mohli říci, že boj proti terorismu je zásadní, tak máte tyto údaje zde. Když chcete říci, že to jsou tedy eh, tato opatření, že jsou eh, finančně náročná, tak zde máte protiargumenty. Ale ono to je potom e, obráceně. Po teroristických útocích členské státy chtějí protlačit legislativu, o které třeba máme pochybnosti, například PNR, a e, navíc e, ta, tyto činnosti jsou velice finančně náročné. Takže se vás chci ptat, jaké politiky byste tedy mm, doporučovali a jaké, eh, eh, jaké politiky bychom prostřednictvím této argumentace měli eh, posilovat. Protože opatření jsou například velice finančně náročná, ale neprokázala svou efektivitu a využívají členské státy. Pan Depre? Promiňte, pane předsedo, mám jenom jeden dotaz který naváže na předředníky. Potitulek této zprávy je, je náklady na neexistenci nebo nečinnost Evropy. Já jsem tedy to pochopil tak, že jste provedli určité hodnocení, kolik to stojí členské státy e, konkrétně, ale já jsem nenašel v tom tu cenu neexistence nebo nečinnosti Evropy v, v boji proti terorismu v této zprávě. Kdybych tedy měl před veřejností ospravedlnit finanční prostředky, které využíváme pro určité systémy, tak tomu potřebují mít hodnocení toho, co by to znamenalo, kdyby každý členský stát musel všechny ty eh, aspekty obsáhnout sám, bez té evropské úrovně. Takže vy jste, eh, eh, vy jste v podstatě přednesl zprávu o tom, kolik stojí terorismus v rámci Evropy, ale ne kolik by stál nečinnost Evropy. Právě jste mi ukradl otázku, říká pan předseda. Paní Stevens jako poslední. Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já jsem jedna ze spoluzpravodajů u zprávy toho zvláštního výboru pro terorismus a chci velice poděkovat oběma řečníkům za jejich příspěvky do diskuze, která se týká terorismu a boje proti terorismu. Je to opravdu velice široké pole působnosti a co je důležité, musíme zde věnovat pozornost ochraně lidských práv. Tato zpráva bude také využitá při finalizaci našeho dokumentu, protože nyní se připravují pozměňovací návrhy a vše by mělo být dokončeno do konce tohoto roku. Je to pro nás velká výzva, ale velice mě těší, že jste vy takto přispěli svojí prací. Co se týče vyváženosti bezpečí a lidských práv, to je důležité, že zde musí být rovnováha a musíme ji hlídat. To vůbec nerozporuji. Souhlasím s tímto postojem. A je to také těžké snažit se nastolit dobrou vyváženost mezi bezpečností a lidskými právy. To je ta výzva pro nás a pro budoucnost, pro vládu, policejní složky, justici protože nechceme rozhodně stigmatizovat jakoukoliv skupinu nebo cílovou skupinu, ale nesmíme také zavírat oči před realitou. Určité skupiny jsou nebezpečnější než jiné, ale plně souhlasím s tím pohledem, že všechny formy terorismu, jak ten pravicový, tak ten levicový, je třeba řešit a potírat. A je to velká výzva, jak nalézat tu rovnováhu mezi bezpečností na straně jedné a lidskými právy na straně druhé. Už zde také zaznělo to, že je zde velká výzva pro členské státy, kde jsou prostě různé systémy, různé způsoby práce policie a justice, Samozřejmě to souvisí i s rozdíly v kultuře, v jazyce, v tradicích těch států a je důležité, abychom podporovali kvalitní spolupráci těchto orgánů, protože to je v zájmu všech občanů. Protože nakonec to bude policie a justiční složky, které musí garantovat bezpečnost a pořádek. A proto si myslím, že je opravdu důležité, aby zde vznikla kvalitní spolupráce. Také se musíme zaměřit na dobrou spolupráci mezi vnitrostátními orgány na straně jedné a evropskými agenturami na straně druhé, jako je například Europol, Eurojust nebo také Frontex. Všechny tyto služky mohou poskytnout přidanou hodnotu, ale musí také vlády být ochotny toto využít, protože my zde máme obě tyto úrovně, které zde jsou k dispozici ale musíme si také uvědomit, že je e, určité rozložení kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi. Nemůže Evropa přebírat e, kompetenci vnitrostátních orgánů. To nejde. Ale v řadě oblastí se projevila e, přínosnost dobré spolupráce a přidaná hodnota. Například náklady na neexistující Evropu. Trochu mi to tady chybělo v té vaší prezentaci, Tedy vlastně je to téma té diskusy, ale nakonec eh, jste ho tolik nerozvedli, což je trošku škoda. Také souhlasím s tím, že potřeba vyhodnotit dosavadní opatření, co fungovalo, co nebylo tak efektivní. My na to také odkážeme, poukážeme v naší zprávě, ale nyní vám zde chci poděkovat za váš příspěvek. Děkuji. Ano, je jasné, že je, je zapotřebí diskutovat šíři o e, tomto tématu. Ještě jednu stručnou otázku ode mne, abyste mohli pak zodpovědět dotazy z debaty. Podobně, jak říkal pan Depres. Chci se zeptat. Za výbor Libé My známe, jaké nástroje máme, chceme dosáhnout jejich interoperability. A máme SIS-2. Máme různé jednotlivé nástroje, zatýká si rozkaze, máme Europol, zdá se, že funguje dobře, ale mm, nemáme to v reálu potvrzeno. Jakou vy máte představu o tom, jaká je skutečná přená hodnota eh, činnosti na úrovni EU? Když jdu na zasedání rady, tak eh, hovoří o PNR, ale to je mm, jiný e, postoj ze strany členských států. E, my bychom potřebovali vědět, e, jak to vypadá s těmi evropskými nástroji, protože my je chápeme jako přenou hodnotu, ale je, do jaké míry a jak je to ta přená hodnota. Protože tom právě spočívá ten skutečný eh, výdaj, náklad. Máme nějaký materiál, který by prokázal, že eh, tímto přinášíme nějakou přidanou hodnotu, než přistoupíme k vytváření dalších opatření. Já si myslím, že ten z klíčových bodů pak byly ještě přineseny další. Dobře. Takže chci eh, po blahopřát panu poslanci Deprezovi eh, eh, k tomu, že objevil, eh, že toto není zpráva o tom, kolik je Evropy, protože my se snažíme odpovědět, začít tedy odpovídat a vy chcete eh, zjistit, eh, kdy se překryjí eh, hodnoty evropské činnosti a vnitrostátní činnosti, jaký je mezi tím tedy rozdíl a potom, kde je ta přená hodnota. Ale my vycházíme z toho, například, jako tam hovořila paní Sargenty, cena na nečinnost Evropy v tomto případě by byla něco sice děláte, ale neděláte to dostatečně efektivně. Uh, to je jeden z příkladů. A nebo sice něco děláte, ale je to na úkor eh, základních práv a tomu by se dalo předejít, kdyby eh, tato opatření byla efektivnější. A tímto způsobem bych možná také mohla odpovědět paní Grisbeck, protože hovoříme například eh, o, o různých návrzích TFTS a toto je velice zajímavý návrh. Potřebujeme mít skutečně Eh, systém zaměřený na eh, eh, kriminálním šetření. A tam, kde nemáme to, to potřebujeme mít jasnou judikaturu soudního dvora. Takže se nejedná jen o O to tedy, jak už uvedla paní Stevens, vy jste se e, zmiňovala velice podrobně o tom, že potřebujeme vážnost mezi bezpečností a svobodou. Ale první otázka, kterou si musíte položit, je, zda e, toto přinese větší bezpečnost, pokud podpoříte takovéto opatření, protože e, pokud není takovéto opatření efektivní, tak sice dobře třeba chráníte základní práva, ale neplníte správně ten zadaný cíl dosáhnout vyšší bezpečnosti. A nyní je tedy zapotřebí nejen připravovat eh, opatření, ale hodnotit je. A eh, musíme o tom diskutovat. Takže možná to není tak politicky atraktivní práce, ale je to efektivní práva, znamená to eh, práce, znamená to monitorování od okamžiku tedy prevence této trestné činnosti po vyšetřování, soudní řízení a následně třeba integrace. Takže Toto všechno zapotřebí hodnotit. A e, vím, že španělská poslankyně položila velice zásadní otázku, ta se týká vztahů, e, například spolupráce a kompetencí jednotlivých e, výborů zde v Evropském parlamentu, například spolupráce s Jurem AFET, protože například výbor AFET se může zabývat kořeny a příčinami terorismu. Paní Sipl bych rád odpověděl že jsme se setkali při vypracovávání té zprávy, vy jste se samozřejmě také všimli dříve, jak obtížné je kategorizovat terorismus extrémní pravice um, oproti eh, takzvaným eh, zločinům eh, z nenávisti. Je to otázka v podstatě nazvání použitých výrazů a termínů, ale pořád jde o násilí a může dojít k tomu, že se nesprávným způsobem nazve něco, proti čemu bojujete a e, to samozřejmě může vést opět k diskriminaci určitých skupin. Takže my musíme velice obezřetní v tom, jakým způsobem budeme formulovat cíle v této oblasti. Co se týče kybernetické zločinnosti, myslím, že o tom hovořila paní Ki... Ne, to nebyla paní Kienge, to byla to byla jiná poslankyně, ano, korupce, organizovaný zločin, kybernetický zločin eh, spolu eh, souvisejí a musíme se zaměřit na to, že boj proti financování terorismu, to je jen vrcholek eh, ledovce. Přenechám nyní slovo kolegovi. From... Děkuji. Jenom několik drobností z mé strany, protože Wouter už velice kvalitně zareagoval na vaše otázky ale tady ty náklady na neexistující evropskou spolupráci. My jsme se například snažili vyhodnotit potenciální přidanou hodnotu, tak byste museli například říci, kolika útokům by se nezabránilo, kdyby ta opatření nebyla, ale když položíte takovou otázku, tak jsme prostě k tomu nenasli dostatek dokladů, ze kterých bychom mohli výjít potom pro naše kalkulace, takže v tom byl problém. Mohli byste třeba říct si to, že máme zde nějaké empirické doklady toho, že náklady e, na protiteroristická opatření e, eliminují rozsáhlé útoky, ale to nemůže eliminovat třeba to, že teroristická skupina změní svůj modus operandi, protože vy zavedete nějaké opatření, oni se začnou chovat jinak. Takže dnes jsme svědky takových eh, menších útoků, které ale nadále zabíjejí řadu civilistů. Takže není to úplně snadné vyhodnocovat tuto oblast a je tam mnoho vlastně nejistoty. Eh, není to tak jednoduché provést tu analýzu. A psychologické a sociologické dopady zde hrají důležitou roli média při vytváření psychologických dopadů. Ne, v podstatě během několika minut se stanete přímým či nepřímým svědkem teroristického útoku a ten dopad je tedy na mnohem více lidí než na ty přímé oběti. A zde ta analýza dokladů teprve ze svých začátcích Máme zde například ten známý případ z USA eh, toho bostonského maratonu a útoku tam, kde studie ukázala, že to výrazně ovlivnilo spokojenost s živo- vlastním životem u celé řady lidí, zatímco když došlo k zabití 20 dětí v základní škole v podobné oblasti geografické, tak to takový eh, dopad vlastně na eh, psychologii lidí nemělo. Takže je těžké to vyhodnocovat, ale je zde určitý takový symbiotický dopad eh, a zvyšuje to ty dopady, což si také teroristické skupiny přejí. Co se týče nákladů v souvislosti s rodinami obětí, obětí, tak my jsme to nezohlednili v této zprávě, ale měli jsme to v těch předcházejících zprávách, například jak už byla změnová zpráva o xenofobii a rasismu, a nebo náklady na, na Evropu v procesních právech, kdy jsme tedy byli svědky toho, že lidé, kteří eh, byli často zadržovaní, tak eh, to má na ně dopady v oblasti zdraví, zaměstnatelnosti i dopad na rodinný život. Děkuji vám, kolegové. Chcete ještě zareagovat? Ne. Tak eh, nejlepší by bylo, kdybychom měli takovou zprávy, kde by bylo možné vyjádřit, jaká je přidaná hodnota toho, co děláme v souvislosti s Evropou a protiteroristickými opatřeními, ale to se tak složitě měří, protože můžete to se zaměřit na jednotlivé oblasti, například jaká je přidaná hodnota společných protiteroristických eh, týmů, nebo jaká je přidaná hodnota eh, evaluace různých systémů a podobně. Ale to je opravdu tolik různých jednotlivostí, že je to těžké a děkujeme, že jsme zde měli tuto rozpravu, protože ukazujete, že toto je opravdu to zásadní a víme, že zde je přidaná hodnota Evropské unie, když vystupuje v této oblasti my to prostě obecně víme, ale v určitou chvíli to musíme začít i nějakým způsobem kvantifikovat a měřit. Protože potom se dochází, do, mm, vlastně zacházíme do té oblasti uh, kybernetické kribe, eh, kriminality, uh, interoperability, mm, finančních práv. Je to celá řada praktických otázek. Takže možná, že bychom na této cestě mohli nějakým způsobem pokračovat. Tak eh, tolik taková úvaha z mé strany. Děkuji kolegům, že přišli mezi nás a že jsme zde vedli tuto rozpravu na úrovni a děkuji za skvěle odvedenou práci, jak bývá vaším dobrým zvykem a také v tom časovém rámci, který jste měli k dispozici. Kolegyně a kolegové, toto určitě bude pokračovat dále a opět eh, děkujeme velice službě EPRS za její podporu. Děkuji kolegové a nyní tedy můžeme překročit k dalšímu bodu pořadu jedání. So colleagues, we move straight to point 10. Kolegyně, kolegové, přejdeme k bodu číslo 10. To je Eurojust eh, spolupráce s Albánií, kde tedy parlament je konzultován. Nemůže nějak eh, změnit ten obsah toho eh, prováděcího rozhodnutí, může jenom zde mít procesní poznámky. Takže vlastně je to podle vzoru předchozích dohod mezi Eurojustem a třetími zeměmi a jsou tam silné doložky o ochraně údajů. Musíme velice rychle dát odpověď eh, radě, takže prosím zvažte, zda eh, budete předkládat pozměňovací návrhy, protože lze předkládat pouze procesní, nikoli obsahové pozměňovací návrhy. A nyní dostane slova paní Ferrara, aby tedy odprezentovala návrh své zprávy, prosím. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Vždy jsem e, zdůrazňovala zásadní úlohu spolupráce mezi soudními orgány ve vyšetřování a prevenci závažných trestných činů, jako je terorismus a organizovaný zločin. Kriminální činnosti mafii přesahují členské státy, to dobře víme, také přesahují hranice EU. Jsou jako nadnárodní firmy. A my se přesně tak proti ní musíme postavit, pokud jim chceme úspěšně čelit. Podle OSN a Europolu kriminální albánské skupiny se zabývají e, prodejem drog, korupcí, vydíráním, e, e, praní špinavým peněz a pašování lidí o obchodování s lidmi. Ehm, a kriminální eh, organizace v Albánii eh, samozřejmě eh, budou mít takto ve spolupráci mezi jednotlivými členskými státy a Eurostem těžší eh, situaci, proto já jsem pro takovouto dohodu o spolupráci. Jsem přesvědčena, že tato dohoda nám umožní, abychom lépe čili těmto velice nebezpečným trestným činům. Je to tedy v zájmu jak Albánie, tak členských států EU. Agentura doposud uzavřela několik dohod o spolupráci s třetími státy, jako se Spojenými státy, Norskem, eh, Švýcarském, Makedonii. Tyto dohody jsou ještě kapkou v moři je zapotřebí, abychom účinněji čelili eh, organizace zločinu a terorismu, takže doufám, že eh, v brzké době i v další budoucnosti budou eh, uzavřeny další takovéto dohody, aby byly efektivní Eh, působení jak tedy policejních, tak soudních složek eh, v boji proti organizovanému zločinu a terorismu. Podle eh, komise Albánie hodně pokročila v boji proti organizovanému zločinu a ve slaďování legislativy s normami a osvědčenými praxemi EU. Albánie přijala změny v zákonu proti mafii a v trestním eh, řádu. Došlo k pokroku i při eh, zabavování eh, předmětů pocházejících z trestné činnosti. Zesílila se spolupráce s členskými státy, spolupráce mezi policií a soudními orgány je zapotřebí ještě zlepšit. V tomto ohledu Evropský parlament tedy mm, má Eh, teď se zabývat touto dohodou a eh, schválení této dohody posílí takovou spolupráci. Budeme takto moci lépe bojovat proti obchodování s lidmi, eh, s amamnými látkami a přistoupit lépe k zabavování předmětu a zisku pocházející z trestné činnosti. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Ferrara. Přejete si ještě někdo promluvit? Pane Štětino, chtěl jste vystoupit? Ne? Pane Štětino, prosím, máte možnost. No, dámy a pánové, já budu mluvit česky. Vemte si, prosím vás, pěkně eh, sluchátka. Jako stínový zpravodaj IPP e zcela podporuji návrh zpravodajky podpořit uzavření dohody o spolupráci mezi Eurojustem a Albánií. Pro tuto kandidátskou zemi i pro EU bude tato dohoda jistě velkým přínosem. Spolupráce v oblasti boje proti organizovanému zločinu a terorismu není nikdy dostatek. Albánie splnila všechny požadavky, které tuto spolupráci podmiňují. Navíc nové smluvní vztahy Albánie s EU posílí integraci země do institucionální struktury EU a do budoucna tak usnadní přípravu země na samotné členství v EU. Děkuji za pozornost. Sorry, Děkuji. Eh, měl jsem říci, že jste s tím zpravodajem EPV v této složce. Ehm, a teď dalším je paní Griesbeck, další s tím zpravodajkou v této věci. Děkuji. Eh, pár velice stručných poznámek za naše politickou skupinu. Také souhlasíme eh, s touto dohodou o spolupráci s Eurojustem. Pro nás je mm, také velice důležitá a jako synová zpravodajka bych chtěla vybídnout, eh, abychom schválili tento obsah, eh, tedy tuto dohodu. A velice mě těší, že tato spolupráce bude eh, posílena s jednou ze sousedních zemí Evropské unie, abychom společně mohli bojovat proti organizovanému zločinu, proti terorismu, proti pašování a tak dále. Víme, že Eurojust je ústřední významný aktér nezbytný ve spolupráci soudních orgánů a umožňuje tedy účast, úzkou účast a spolupráci v boji proti organizovanému zločinu a proti terorismu. Doufám proto, že to bude doprovázeno eh, patřičnými rozpočtovými eh, opatřeními. Děkuji. Děkuji. A děkuji eh, zpravodaji. Navrhl bych, abychom eh, podpořili linii, kterou jsem navrhla, tedy ehm, lhůta 31. Eh, srpna, pokud tady budou pozměňovací návrhy procedurální, budeme tedy podporovat její linii. Takže chtěla byste ještě, Loro, něco dodat? Ne, už nic dalšího. Děkuji. Děkuji za vaši práci, kterou jste odvedla a děkuji také svým zpravodajům. Ještě jednou děkuji. Vážně kolegové, teď můžeme postoupit k konečnému, poslednímu bodu pořadu jednání dnešního dopoledne, a to je to je, jde o evropské zasedání Fóra pro eh, migraci. Mohli byste prosím přijít tady sem dopředu. Možná bych mohl představit kolegy, kteří přijdou sem kupředu. Já jsem velmi potěšen, že mohu přivítat na výběru, výboru Biro Evropského migračního fóra. A pro ty z vás, kteří neznají, toto eh, Evropské fórum pro migraci je provozováno Evropským eh, výborem, eh, sociálním výborem a DG Home Evropské komise. A máme mezi námi dnes ehm, paní Suva, Katry Suva, která představuje eh, PICOM, platformu pro mezinárodní spolupráci a eh, nedokumentované eh, migranty a paní Sylvie Juliny z Generation 2.8 pro práva, rovné příležitosti, diverzitu a je to nevládní organizace a vy jste, eh, podporujete eh, rovnou účast eh, v diversifikované společnosti. Paní Juliny udělá úvod k naší diskuzi. A také mezi námi máme pana Adama Kumču, doufám, že správně vyslovuji vaše jméno, paní Kumču z Unity Evropská federace pro podnikání a pan Belesku, který zastupuje Evropské ekonomické a sociální výbor. Jsem si jist, Eh, že eh, oni také budou pak rádi odpovídat na vaše otázky, které by po, disku, po prezentaci mohly vyvstat. A také bychom rádi přivítali Laura Krado, eh, z DG Home Evropské komise, která je rovněž členkou Věra. Takže eh, v lednu minulého roku vážní kolegové zástupci eh, tohoto byra už eh, předložili Libe svou práci a dohodli jsme se, že budeme na pravidelné bázi informovat o výsledku těchto ročních setkání. Na poslední se, se konalo 6. a 7. března tohoto roku a soustředovalo se na následující témata. Šlo o konkluzivnější, větší inkluzi migrantů, šlo o to postavit se výzvám, práce práce IMF jako hlavní e, platformy e, a tady šlo o integraci migrantů. E, samozřejmě je to, má to obecný význam pro Libe, snažíme se věnovat této otázce integrace a vlastně se můžeme tady podívat na stanovisko občanských společností v této věci. Toto šlo vůbec, je to takové obecnější téma, které je vysoko na agendě. Jde o osoby, které přicházejí to číslo se snižuje, ale z této téma se stává stále více politickým. E, takže e, jsem velice rád, že můžeme teď začít s příspěvkem e, Katry Suva. Tak nebude to. Katry, Silvia, kdybyste prosím začala, máte pět minut pro, na úvod. A děkuji kolegům, kteří zůstali, takže budeme moci po prezentaci vést diskuzi. Silvia, prosím, můžete začít. Děkuji. Přeji hezké dopoledne, jmenuji se Silvia Giulini a zastupuji tady e, spolu e, s kolegou, který není přítomen, e, organizace občanských společností na národní úrovni v rámci Evropského fóra pro migraci. A toto fórum se nejprve konalo v roce 2015 a vlastně vzniklo na základě spolupráce mezi Evropskou komisí a Evropským ekonomickým sociálním výborem. A byl to takový vývoj Evropského interačního fóra, které se konalo mezi lety 2009 a 2014. Toto fórum eh, tady se týkalo eh, trhu pro no, migranty, tak jak to bylo právě prezentováno. 280 zástupců eh, se zúčastnilo, tedy z občanských společností, organizací na evropské i národní úrovni a Eh, také se toho účastnili zástupci z jednotlivých členských států a evropských institucí spolu s mm, zástupci místních úřadů. Fórum tento rok mm, eh, začalo eh, svědectvími dvou migrantů. Jeden z nich se koncentroval na to, že je velice jednoduché, mluvil o tom, jak jednoduché je dostat se do Evropské unie legálně a jak jednoduché je stát se tzv. nedokumentovaným ehm, migrantem. Ehm, přestože osoby mohou přicházet legálně, tak ehm, mnohdy eh, jsou tzv. nedokumentované osoby. Na druhé straně eh, to druhé svědectví ukázalo praktické obtíže, jako například jazykové bariéry, anebo jak těžké je otevřít si třeba bankovní účet. Eh, fórum začalo dvěma svědectvími, také proto, že Toto fórum chtělo eh, podtrhnout význam toho, eh, že by, eh, toho, toho, že by migranti mohli být zvažováni také v politických rozhodovacích procesech. A to bylo potrhováno během celého fóra. Poté se fórum rozdělilo na workshopy mm, podle jednotlivých směrů, ale šlo také o diverzitu na pracovišti. Byly to tady šlo o skalizované dovednosti, tedy o nezbytnost pozbírat eh, data, eh, informace a eh, tady může se vytvořit taková databáze, která přinese dva hlavní výsledky. Na jedné straně migranti mohou být ehm, uznáváni, protože vykazují určité dovednosti, ehm, které třeba nejsou zcela standardní. Na druhé straně zaměstnavatel může být informovat ehm, a může být spíše mít tendenci je najmout tyto migranty. Jeden důležitý návrh Ehm, hledat talenty v takovém neformálním prostředí, tedy ehm, migranti ehm, se třeba nemohou vykázat dokumenty nebo certifikáty o svých dovednostech, ale mohou je prakticky prokázat. Jsou tady problémy, které jsou s tím spojeny. Jednak je to nedostatek informací poskytovaných zaměstnavateli, kteří, který není eh, informován o nově příchozích, ale také je tu eh, skutečnost, že ta osoba eh, třeba nemá povolení, takže jsou tu potíže při zaměstnávání eh, těchto osob a je tu nedostatečný politický rámec, který by byl stabilní. A eh, toto může pak demotivovat eh, to, takovou, takovéhoto zaměstnavatele, aby najal migranta. Ale na druhé straně by tady mělo být více pobídek, podnětů, tak aby zaměstnavatelé měli možnost najímat migranty kulturní tréninky, tak aby byli lidé kvalifikováni, aby byli informováni o diverzitě, ale také kulturní tréninková opatření pro migranty, tak aby byli více informováni o situaci, s kterou budou konfrontováni. A pak taková pravidelnost, pravidelnější postupy. Další věc, která se týká možnosti eh, spravedlivého zacházení, to by mělo platit pro všechny, bez ohledu na statut. A toto je obzvláště důležité eh, proto, abychom eh, se vyhli vykořišťování na eh, trhu práce. Zvláště byly zdůrazňovány organizace pro migranty samotné. Jde o to, aby byly prezentovány úspěšné jejich příběhy, třeba evropskými oceněním, a aby byly zavedeny kvóty na trhu práce pro migranty. Děkuji. Děkuji. A teď Katry. Děkuji. Chtěla jsem ještě no, udělat pár poznámek, možná říct pár slov o tom, jak se bude postupovat ku předu, jak vypadají plány na další rok. Chtěla jsem zúraznit jednu otázku, eh, která byla zmíněna na jednom z, jedno se zasedáním tohoto roku, na minulém fóru. A sice velice jsme se měli eh, Mluvili jsme o financování Evropské unie, diskutovali jsme o e, novém víceletém finančním e, rámci a bylo to e, z občanské společnosti projevili hodně zájmu, zájem o to, jak to funguje, že by to lépe mohlo fungovat pro migranty i občanské společnosti. Ale je tady, vládne tady velké nedorozumění, je tady obtížná byrokracie, obtížné pro občanské společnosti, aby se angažovali v rámci těchto mechanismů když se podíváme na Tady děláme takový přeskum Ehm, tak abychom účastníkům ukázali, která eh, té sekce pro ně budou zajímavější, které ne. Eh, taková ta zakládající zasedání, ehm, na tom se ukázalo, že velice eh, některé věci jsou velmi obtížné pochopit. A to nám ukazuje, že musíme o těchto věcech více komunikovat, protože role občanské společnosti mm, je velmi důležitá, protože absorbuje celou řadu ehm, programů. Je to důležité, ale občanské společnosti na druhé straně mnohdy nechápou, jak se mohou angažovat. Takže spousta otázek které byla nadnesena, měli bychom je mít na paměti do budoucna. V mnoha zemích tady nemáme absorpci, neví se přesně, jak se eh, mají přidávat finanční eh, prostředky. Mění se situace i z politického hlediska v různých zemích. Naše eh, vlády vlastně mohou zkrátit financování ze dne na den. A pak to bylo otázka toho, jak zajistit, aby byla zaručena jistá kontinuita nebo flexibilita, která by se týkala přesunu finančních prostředků. Takže toto e, jsou témata, která se budou objevovat stále. Měli bychom se pustit, podívat na určité e, mechanismy v občanských společnostech tak, aby byly dobře vybaveny a mohly se angažovat. Um, cest, plány do, překup, eh, do budoucna. Měli jsme takovou první diskusi o tom, jak by mohla vypadat potenciální témata. Myslím, že během let jsme se hodně soustředili na integraci, hodně na eh, trh práce. Takže je to otázka toho, na jaká témata bychom se měli více koncentrovat eh, nebo šířej. Pokud měla by se na naše témata, která jsou pokud budete diskutovat, měli byste říci, která demata by mohla být závažná, to velmi vítáme. Jedna z věcí, je podívat se na globálnější úrovni. Měli jsme tady otázku globálního dopadu eh, eh, eh, na migraci, tady mm, bylo vysloveno hodně závazků z globálního hlediska bychom eh, se měli věnovat tomu, jak to vše eh, implementovat na evropské úrovni. To byla jeden eh, z myšlen, jedna z myšlenek. Myslím si, že taková ta obecná nálada, obecný pocit mm, je v tom, že všichni víme, jaká je politická situace. A mm, občanské situace, společnosti se velmi nachází ve velmi obtížné situaci, protože nevidí konkrétní výsledky naší práce. Nám se nedaří vlastně, vlastně to není nikdy velká výhra, takže tady jde o to, abychom se soustředili na malé výhry, malá vítězství a mé moto pro následující léta eh, je ehm, to, že tady je mnoho malých věcí, na které se můžeme soustředit, ehm, ehm, nebo na osvědčené praxe se můžeme koncentrovat a myslím si, že můžeme také o tomto komunikovat s vládami. Další bod. Myslím si, že bychom se měli sledovat to, jak by fórum mohlo zaangažovat více vlády a jak bychom to měli propojit i s občanskými společnostmi, tak aby vzájemně komunikovali, aby se soustředili na to, co se dá dělat, jak vypadají eh, podněty, jak by mohla vypadat další spolupráce a eh, jak hledat pragmatická řešení eh, různých problémů. Děkuji. Katry. Jak jste to správně eh, eh, řekla, eh, nikdy není dost vykonáno. Teď prosím, můžete pokládat dotazy, můžete pokládat kterémukoliv z našich hostů. Začneme Kristýn a pak dalšími. Máme tu celý seznam Kristýn jako první. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat eh, Foru pro migraci a všem zúčastněným za prezentaci vaší práce. Já eh, s vámi souhlasím, eh, program a imigrace nesmí být chápána jako věc, které třeba čelit, ale, ale musí být chápaná tak, abychom ji mohli co možná nejlépe využít, protože je důležité, abychom umožňovali integraci a také z čistě ekonomických důvodů. Evropská eh, populace stárna a stojí před námi demografické výzvy. Stále více potřebujeme eh, mladé lidi. Uvědomujeme si, že před námi stojí hodně práce, ale eh, myslím, že tomto prostředí již byly dobře eh, vysloveny některé věci, například, eh, že zapotřebí naučit se jazyk přijímající země, že je zapotřebí eh, se patřičně vyškolit, je zapotřebí se zabývat podmínkami přijetí. Tím se zabývala ve zprávě mm, Sophie Infeld. Mm, žadatelé o azyl musí mít co možná nejdříve, alespoň dva měsíce, nebo ty nejpozději dva měsíce po předložení žádosti o azyl. A moje obecnější otázka tedy je, jak přesvědčit v tomto politickém klimatu, že je zapotřebí přijímat migranty, pomáhat jim a investovat do nich. To právě teď potřebujeme. Děkuji. Já bych tomu chtěl dodat eh, tedy tu přidanou hodnotu, jestli by se nám oni něco mohli e, něco říct, protože integrace je tak složitou otázkou, e, jak k tomu může přispívat Evropská unie. A já se na to zeptám ještě na samý závěr, ale přede mnou bude ještě hodně několik kolegů. Paní Kienge, Cecil, prosím. Děkuji, Claude. Na úvod jsem chtěla poděkovat ehm, řečníkům. Velice jsem ocenila slova o globálním kompaktu, protože to ukazuje, že vaše analýza objímá globální pohled, že se nejedná jen o popis migračních jevů z úrovně členských států. Ehm, mám dvě úvahy, které si předložit. Když se diskutuje o migraci, tedy také o integraci, Především musíme začít mluvit o e, e, legálních cestách. Z prostého důvodu, e, pokud migrační jev jako takový způsobuje, že přicházejí imigranti a jsou již přítomni našem území a nemají status žadatele o azyl nebo uprchlíka, nicméně vyžadují určité systémy, opatření. Ehm, je zapotřebí tedy určitých systémů či opatření, aby se mohly integrovat. Je tedy zapotřebí tvořit nějaké legální cesty. Náš výbor se zabýval změnou směrnice eh, o modré kartě. Ono to sice nestačí, ale je to alespoň první krok, jak ukázat, že potřebujeme umožnit regulovanou mobilitu, tak, abychom mohli tedy toto usnadnit lidem, kteří přicházejí pracovat. A na druhé straně, to, co se týká i žadatelů o azyl, potřebujeme silnější integrační politiku jak z úrovně členských států, eh, abychom umožnili osobám, které přicházejí na území EU, protože eh, byly donuceny opustit své území, a aby mohli tedy začít myslet na eh, svou pracovní budoucnost zde na našem území. Eh, a eh, za prvé musíme řešit hm, právní a legislativní otázky. Tento kontext se mění, ekonomická krize postihla všechny. Evropské území Eh, již eh, zde má imigranty, ale legislativa se často ještě nepřizpůsobila, takže mnohé osoby, kdy, pokud přijdou o práci, nedaří se jim najít eh, práci do určitého časového údobí, jsou vyloučeny z tohoto systému a stávají se neviditelnými, neboli upadnou do rukou organizovaného zločinu, nebo se stanou těmi, kdo jsou pak využíváni Například teď mohu hovořit o Itálii, ale to se týká i jiných dalších států. Například eh, to, eh, že na trhu práce lidé bez dokumentů eh, jsou v, v situaci, kdy využívají různí prostředníci. A mm, proto potřebujeme hlubší úsilí i členských států i v těch věcech, které nyní již děláme, je zapotřebí, aby všechny členské státy se podívali na své zákony v kontextu trvalých změn. A na závěr jsem chtěla ještě zdůraznit, že dnes potřebujeme platformu osvědčených praxí. Musíme o tom hovořit více, protože osvědčených praxí je mnoho. Dnešní velkou výzvou je integrace. Je tu celá řada dobrých praxí. Obrovská platforma zaměřená právě na osvědčené praxe by umožňovala zlepšování eh, systému, pomohla by i nám, eh, kdo jsme v institucích, abychom mohli takto prospět eh, společně celé Evropské unii. Děkuji. Děkuji, Cecil. Barbara Spinelli, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se vrátím k několika tématům. Eh, o nich se zmínila Cecil a další. Především si poděkovat za přednesení velice důležité zprávy. Do budoucna bych chtěla vybídnout k tomu, abychom eh, přesněji, důkladněji eh, a eh, s určitým jak přesnějším plánem do budoucna se zabývali jevem využívání osob a také otroctví Eh, otrokaření a otroctví v třetích státech eh, je v Líbii, ale například, ale my máme i doma eh, takový ti zprostředkovatele, kteří zneužívají slabé situace imigrantů. To je jev, který je ne na jihu Itálie, ale ehm, v podstatě ty podmínky, ve kterých tyto slabí lidé fungují, je něco jako otroctví. Tento prostřední, kterému se říká kaporály, eh, vyhledává eh, pro společnosti, například pro zemědělské firmy nebo pro různé podnikatele, velice levnou pracovní sílu. A neposkytuje pracovní podmínky, které by odpovídaly jakýmkoliv eh, pracovním právům. Eh, tito imigranti pak jsou placeni více méně 15 eur za den, za pracovní den, který trvá 10 hodin. To je opravdu mimo veškerá pravidla a podle mého to je eh, rovno otroctví. A to už nemluvím o to, jak bydlí, jak jsou ubytováni tyto pracovníci. Pokud jste viděli dokumenty o tom, jakým způsobem jsou ubytováni tito migranti, eh, kteří, kterých tedy využívají tito zprostředkovatele. Tam to vypadá opravdu, nevím, jestli jste viděli, viděli například film o poválečné Itálii Zázrak v Milánu, eh, kde jsou tedy úplně mm, eh, strašné, eh, strašné, mm, strašná úroveň bydlení popsána. Je tedy zapotřebí eh, poskytnout více mm, eh, pravomoci těmto, eh, těmto imigrantům. Je tedy třeba posílit tu vlastní pro organizovat migrantů a zvláště činnost v oblasti solidární sociální ekonomiky. protože eh, nevládní neziskové organizace jsou zde velice aktivní, jsou specializované na integraci migrantů. Mezi těmi uvedenými nevládními neziskovými organizacemi je jedna, to bude možná provokativní, o které se nemluví, a to je katolická církev. Katolická církev v Itálii právě začíná přebírat roli eh, státu. Ta loď s migranty, která na základě rozhodnutí vlády nesměla zastavit v přístavu, tak eh, ten problém se podařilo řešit s pomocí katolické církve, která přijala migranty a poskytla jim přístřeší. Ale je třeba najít nějakou dohodu s katolickou církví, tak, aby všechna pravidla státu týkající se například pracovně právních pravidel a náboženské nediskriminace byla dodržena. Jistě. My jsme tady hovořili o té globální úmluvě a katolická církev vlastně Eh, druhý největší poskytovatel sociálních služeb mimo vládu, takže to je prostě holý fakt, že to tak je a je to správné, že to zmiňujete. Tak a teď má slovo Birgit, prosím. Děkuji, Klode. Já si myslím, že zde trochu mícháme různé věci dohromady. Jedna věc je formální právní status eh, některých migrantů, kteří jsou v našich zemích. A druhá otázka zní, co udělat pro to, abychom zaintegrovali ty, kteří zde jsou a jak mohou nevládní neziskové organizace situaci zlepšit. V návaznosti na to, co říkala kolegyně Spinelli, je to opravdu zajímavá situace. Na jedné straně většinu, a není to jenom situace v Itálii, hovoříme o lidech, kteří si nikdy nezažádají o azyl a opravdu chtějí jenom pracovat a vydělávat si peníze. Ale nemají žádný právní status, nemají žádné povo- oficiální povolení k pobytu a nemají pracovní povolení. No ale najdou někoho, kdo řeknou, jasně, já ti práci dám. A oni nemají právní status a bojí se, že by jinak byli posláni pryč, kdyby měli papíry, tak dochází k jejich vykořišťování. Takže na jednu stranu máme diskusy, že členské státy nechtějí takzvané nelegální migranty, ale pak to máme lidi, kteří říkají, no to je prýma, že tady jste, můžete pracovat pro mě, ale za příšerných podmínek. Takže zde bychom měli být velice otevření a neměli bychom si navzájem nic nalhávat. Buď těm migrantům, kteří zde chtějí pracovat, musíme říct, sorry, ale prostě žádná pracovní místa pro vás nemáme, nemáme pro vás práci. Bohužel musím vás poslat zpátky do země původu, anebo řekneme, super, protože my vlastně máme pracovní místa, která se nám nedaří absolutně obsadit lidmi naší národnosti, takže vás vítáme. Ale pak se musíme postarat o to, aby měli oficiální právní status a aby pracovali za stejných podmínek jako Eh, naši občané. A to je obecné politické rozhodnutí, které musíme učinit. Druhé téma jsou uchazeči o azyl, kteří jsou v našich zemích, oni mají právní status a otázka zní, proč by nemohli pracovat, když bychom měli volná pracovní místa. A to nepochybně by se mělo týkat nejenom těch, kteří už dostali status azylanta, ale i ty, kteří ještě jsou vlastně takovém tom očekávání výsledku, jestli mohou nebo nemohou zůstat. Takže kdybychom zde mohli mít, nebo bychom zde měli otevřená pracovní místa, možná, že to je v některých zemích, eh, třeba v té oblasti, odkud pocházím já, máme málo lidí, kteří by se kvalifikovali, kteří eh, by se školili. Proč jim toto nenabídneme? Takže zde máme takový právní problém, který bychom měli prodiskutovat, no a pak zde máme praktické záležitosti, jak to celé zorganizovat. Když hovoříte o problémech pro neziskové organizace, získat náležitý rozpočet pro praktickou integraci a podporu lidí, tak aby byli informováni o pracovních místech, učili se jazyk, aby se nějakým způsobem organizovali a podobně. Já myslím, že musíme zvážit také rozdílné situace v našich zemích. A nemyslím teď rozdílné politické situace, ale rozdílnosti v tom, jak jsou strukturované a organizované naše země z té národní až na tu lokální úroveň. Například dostáváte evropské Eh, fondy a peníze přímo na tu vládní úroveň, nebo se to předává z té vládní na tu lokální úroveň. A musíte se tedy ptát na té lokální úrovni, kde by, jestli by vám něco nezafincovali. Takže ono je to v každé zemi trochu jinak a nevím, jestli s tím máte zkušenost, že jsou zde i určité eh, prostě organizační rozdíly v tom, jak jsou uspořádány správně jednotlivé země a e, jaký to má dopad na přístup k rozpočtu a k rozpočtovým prostředkům. Právem jste zmínili Evropský asilový a migrační fond. Ano, to je pravda, to je jedna ze záležitostí. Pokud vím, tak jsou i jiné evropské fondy, které lze využít, pokud to členské státy chtějí využít, tak mohou určitou část z nich využít pro integraci, například sociální fond, Ehm, regionální fondy i další fondy. Takže mě by zajímalo, jestli jste s tím učinili nějaké zkušenosti, jaké evropské fondy se zde využívají, do jaké míry jsou zapojené neziskové organizace a jak těžké nebo snadné je spolupracovat zde tedy s oficiálními zástupci, s um, úředníky a jestli spolupracují rádi s neziskovkami nebo ne. Děkuji, eh, Birgit. Pokud jste se tedy přihlásili všichni, tak já se chci zeptat na integraci, protože ano, je to otázka přístupu k financím z EU. Já jsem kdysi pracoval ve výboru Ample a v neziskových organizacích, než jsem byl zvolen europoslancem. A já jsem opravdu znepokojen tím, že je zde stále taková politická situace, kdy máme celou řadu fondů, si zmínila Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje a myslím, že jsme tady motivováni k tomu využít tyto fondy pro integraci, ale máme i jiné eh, fondy a prostředky. Já jsem trochu znepokojen tím, že ta politická situace je natolik komplikovaná a a Evropská unie by měla být vidět, jak pomáhá při integraci, ale neziskovky občanská společnosti by měly mít opravdu pokud možno rozumně snadný přístup eh, těmto prostředkům. Pokud máte mm, místní samozprávu, která dobře spolupracuje v oblasti uprchlíků, tak v roce 2018 by měli vědět, jaká je situace. Už není rok 2000 sedm nebo osm. Měli byste už mít takový přehled, kde se to daří na té lokální úroveň, kde už jsou určité na zavedené neziskovky. Takže i zvláště s tou částí vaší zprávy, kde se říká, že v některých eh, evropských obcích je těžké pro občanskou společnost, aby získali přístup k těm eh, prostředkům z azylového fondu nebo jiných. Tak v čem spočívají ty problémy? Samozřejmě problémy byly vždy s tím financováním. Já jsem také působil v neziskovkách, vím, že to není snadné, ale je to jakoby problematičtější a těžší, než eh, by to mělo být. Měl by se v tomto způsobu vyjádřit více náš výbor, případně jiné výbory Evropské parlamentu, například i rozpočtový výbor, protože to je opravdu důležitá věc, ale je to také velice komplikovaná politická doba, nejenom pro uprchlíky, ale i pro ty migranty, kteří zde už delší dobu žijí, ale je třeba je integrovat v našich členských státech. Mám zde na mysli i například osoby druhé generace. Také problematika rasismu a všech těch doprovodných jevů. Takže mohli byste to více rozvést? Co se děje přímo na místě, když tedy členské státy mají ty peníze, protože většinu těch peněz dostávají oni. Takže kdybyste toto mohli rozvést, a možná i komise, kdyby mohla zareagovat, to by bylo skvělé. Rád bych o tom rád víc promluvil. Ono se to neustále opakuje, tato otázka, ale možná opravdu, jak to vypadá nejaktuálněji v členských státech. Děkuji. Chtěl se ještě někdo přihlásit o slovo? Dobrá, takže kdo chce zareagovat, může. Tak máme tady Katry souva. Jsou to dva body. Jednak je to odpověď na to, co tady bylo řečeno. Pracovní síly, přístup k trhu a podobně, vykořišťování. A pak otázka financování. Tak nejprve se budu věnovat tomu, co bylo e, zmíněno. Přístup, na jedné straně rychlejší přístup, um, usnadněný přístup a vykořišťování a um, nedostatky na trhu práce. A velmi s vámi souhlasím v tom, co jste řekl. Musíme uh, být upřímní, musíme být pragmatičtí. A největší frustrace vyplývá z toho, že uh, se to neděje. Jsou to všechny faktory, všechny argumenty předloženy a vlastně už toho není moc co říct. Uh, E, tato politická rozhodnutí nejsou činěna. Já vám poskytnu jeden příklad. Jsem z Estonska, takže e, to sleduji. E, máme tady čísla migrantů, která jsou velmi nízká. Nevím, jestli jsou tady zástupci z Estonska dnes či ne, ale je tu obrovská potřeba po pracovních silách, obrovské nedostatky, včetně i méně kvalifikovaných prací. Je tady systém kvót pro vysoce kvalifikované. A myslím si, tento rok to už bylo ukončeno. Tu máme velké startupy, nově vznikající podniky IT, velká potřeba po pracovních příležitostech, ale přesně to bylo ukončeno. A vím, že tady tady se neustále objevují články, o tom musíme pokračovat, musíme se pohnout někam. Nemáme lidi, nemáme pracovní síly, to znamená, jsou to konkrétní joby, ale nedávno se mluvilo také o nekvalifikovaných pracovních silách. Takže eh, tady ten, eh, ten eh, v těch podnikatelských novinách se hodně volá po takovém řetězci kiosku, maloobchodní zařízení a oni byli přímo požádáni, řekli, potřebujeme zahraniční pracovní síly. Nemůžeme ne, nejsme schopni se postavit této tomuto nedostatku eh, na trhu práce, nemá pracovní síly, protože eh, nezaměstnanost, ano, eh, to je, by byla další argument, mm, ale máme tady mm, opatření. Oni zkracují otevírací no, doby v 16 takových kioscích, protože neměli pracovní síly. Tak máme dobré zákony pracovní dobu, protože naši zaměstnanci jsou dvojnásobně placeni, musí být odměňováni lépe a e, proto práce v neděli a také práce o svácích. Ale pokud podniky sami tedy říkají řešení, e, spočívá v tom, že e, budeme mít větší migraci více pracovních sil. To znamená, politické řešení znělo věnovat se právům těchto migrantů. To znamená, když se na to podíváme interně a takhle z pohledu migrantů, tak politická volba byla taková, eh, že se osloví Ministerstvo pro sociální záležitosti a eh, budeme se věnovat těmto zákonům. Eh, práci, eh, pak se nemusí platit eh, už dvojnásobek přes časy, ale bude tady existovat dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o tom, jaký bude maximální počet eh, pracovních hodin. Takže se sníží vlastně práva a to je takové politické řešení, které vlastně je proti jakékoliv logice. Není to lepší politická volba, každý tady bude na tom ztrácet, ale žádný politik by nepřišel a neřekl, dobrá, více zahraničních pracovníků, o které všechny podniky žádají, nemůžeme, protože naši naši eh, voliči by to nepodpořili. A toto je občanská společnost, která, tady se pokoušíme překládat argumenty. Udělali jsme už všechno, předložili jsme všechno, co ještě můžeme udělat v takové situaci. Je to skutečně um, um, zablokované. Eh, je to velice frustrující situace. Tak, ale kromě toho, já myslím, že Laura ještě um, poskytne další informace. Uh, Eh, jak vypadá naše situace. Vím, že udělali různé přeskumy eh, o tom, jak zlepšit se eh, situaci pro migranty i občanské společnosti, které pomáhají migrantům, takže velmi doufáme, že nová verze bude lepší v tomto ohledu. Jak to funguje? Tedy ideální scénář by měl být takový, že vlády, národní vlády, rozhodnou o programování, o tom objemu peněz, které dostávají v nejrůznějších politických oblastech které mají, sloužit těmto cílům spolu s občanskými společnostmi, s místními vládami. Takže to je vlastně takové kolektivní rozhodovací proces a to k tomu dochází v některých zemích, ale absolutně ne ve většině. A potom ten se vypracuje národní program, řekne se, jak ty peníze budou vydány kolektivně. A nevím, jestli mm, se mezi tím stojí ještě místní vlády, ale většinou mm, to přichází z těch národních vlád a v některých zemích mm, vlády eh, to velice stěžují, stěžují život občanským společnostem. Je to naprosto nerozumné, co se týče tedy občanské společnosti vlastně řekli, já, my už ty peníze nechceme, my najdeme jiné zdroje financování, protože to všechno je příliš komplikované, příliš stresující a tak dále. A to nebylo, nebylo nemá být úmyslem takže na jedné straně se to velice stěžuje, byrokratická zátěž, a na straně druhé mm, ty cíle, ta omezení jsou taková, že velice stěžují eh, práci nevládních organizací, které mm, například eh, slavní podnájí nějakou radu Ono je velice těžké diferencovat mezi legálním eh, statutem, protože poskytnete radu někomu, kdo přichází, ale protože ty prostředky eh, jsou, jsou eh, určeny pro eh, legální migranty. Vlastně nemůžete, ono, ono znemožňuje, tato znemožňuje práci, je tady spousta praktických otázek, ale mm, i širší otázky týkající se vztahu vládě a programování a mm, také to, co jsem říkala předtím, že spousta peněz vlastně není absorbována takže mm, jaká by mohla být role eh, komise, která by řekla, dobrá, mm, uděláme takový mm, přeskum, eh, ty peníze eh, nebudou vydány, není reálné, že budou utraceny. A teď tady má, máme větší rozhodovací pravomoce, můžeme říct, jak ty peníze mají být vydány. To znamená jiné o, ještě možnosti. Ale přenechám teď prostor. Dobře. Laura, na to by něco k tomu dodala? Laura je šéfkou jednotky DG Home pro migraci a integraci. Yes, thanks very much. Děkuji mnohokrát, dobré eh, ráno vám všem. Ohledně financování, myslím, že to už jsme mnohokrát eh, prodiskutovávali v současné financování eh, asilové politiky, migrace a podobně se na migraci tedy z třetích států a jedná se o sdílený management těchto prostředků s členskými státy, ať už je to ruský sociální fond a podobně ale iž, už dnes máme tento princip, podle kterého se spolupracuje s členskými státy, kde se tedy spolupracuje s místními regionálními orgány, s nevládními organizacemi. Víme, že tento systém funguje lépe v některých členských státech, bohužel ne ve všech ještě a proto chceme posílit tento způsob fungování do dalšího víceletého finančního rámce. A také chceme trochu posílit podporu, která může být poskytnuta místním a regionálním orgánům, ne prostřednictvím přímého financování, protože to je poměrně komplexní a kontroverzní ale můžeme financovat takto vyšším procentem projekty, které jdou do místních a regionálních zpráv. A jako komise budeme také schopni převést nebo přesměrovat financování v různých politických oblastech eh, v rámci programové fáze. Jak už se tady o tom hovořilo, tak aby určitá částka byla dána členským státům na začátku a pak se uvidí, kde jsou jaké potřeby v jednotlivých oblastech. Takže myslím, že ty eh, Nové eh, návrhy pro více finanční rámec eh, pro otázky azylu a migrace budou mít eh, různá témata, která teď ty mm, financování zvažují, zvažují kolegislátoři a potom se o tom bude diskutovat. Relativně malá část těchto prostředků je zpravována komisí a periodicky Eh, se mm, eh, máme takto otevřenou eh, nabídku pro místní regionální orgány, například týkající se prioritních činností. My chceme takto postupovat výrazněji, chceme takto podporovat tedy spolupráci nejen s členskými státy, ale i místními orgány Eh, jsme si tedy vědomi, že zapotřebí pracovat eh, na různých úrovních, samozřejmě mm, s centrální vládou, ale také eh, s místní zprávou, s nevládními organizacemi. A já jsem to chtěla změnit velice stručně, nicméně pro členské státy, pro spolupráci mezi členskými státy, vzájemné mm, poučování, využívání a sdílení ehm, osvědčených praxí, tak tam máme už takovouto pracovní síť, kde se zabýváme integrací a více, stále více spolupracujeme s regionálními místní orgány v kontextu zejména urbání agendy. E, tam máme specifickou, e, specifické partnerství ohledně e, integrace migrantů a uprchlíků a například máme urbání akademii pro Eh, místní eh, pracovníky. To budeme pořádat eh, letos příštím roce také. Máme samozřejmě fórum, kde diskutujeme o migraci společně tedy s občanskou společností. Spolupracujeme tedy na různých úrovních, usilujeme o integraci a tak, abychom podpořili přitom členské státy, protože to je především tedy práce členských států podporovat integraci. Ale my můžeme učit mnohé k tomu, abychom jim pomohli ať už to jsou tedy eh, partneři eh, na centrální úrovni, eh, místní úrovni, nevládní organizace a, různé jiné subjekty, kde můžeme napomáhat integraci. A to my je pozbuzujeme k tomu, aby si vyměňovali osvědčené praxe, také spolupracujeme s ekonomickými sociálními partnery ohledně integrace uprchlíků do pracovního trhu. Takže je to celá řada různých iniciativ i na evropské úrovni, které fungují, jsou zaměřeny na podporu na lokální globální úrovni, ale současně také podporují členské státy v tom, aby mohli oni sami spolupracovat s jednotlivými aktéry. Vím, že to je složité, že v některých členských státech to funguje lépe, v některých méně, ale eh, v tom je také ten účel eh, spolupráce v, tom, v té integrační síti a, a v jiných fórech, abychom podporovali členské státy v tom, aby se od sebe navzájem mohli učit a možná, aby se navzájem mohli inspirovat v, eh, v určitých praxích, aby se prostě poučili. To je velice důležité, aby si mohli přijat tyto zkušenosti také máme také nejen tu integrační eh, síť, ale také eh, ale takový eh, mm, pomoc asistenty. Můžeme například organizovat různé návštěvy do Portugalska, do Německa, kde se jiné členské státy mohou učit, jak lze integrovat. Co se týče migrace, já si myslím, že to, co bylo řečeno, je, je pravda, že je tu paradox, že většina vlád eh, uvádí, že eh, nechce a nepotřebuje eh, legální migranty, ale přitom ve většině členských států tu je nedostatek, zejména tedy mm, v Estonsku, v balckých zemích, ve východní Evropě, v Německu a v dalších státech. Podíváte-li se na údaje, jsou tam prostě nedostatky pracovníků, jak to uvádějí zaměstnavatele a e, tyto nedostatky mohou doplnit také e, migranti. Ano, samozřejmě, že zapoří přijmout i, i, i jiná opatření, nemyslím tím tedy e, snížení pracovních práv, ale různé politiky. A proč nevyužít také legálních cest pro migranty, tak aby mohli zaplnit to, tento prázdný prostor? je velice obtížné někdy najít eh, schodu s členskými státy na radě. Třeba, že nikdo nepopírá to, že potřebujeme přitáhnout eh, vysoce kvalifikované pracovníky. A nejen je tedy, ale vysoce kvalifikovaní pracovníci jsou velice důležití pro konkurenceschopnost pro hospodářství. My jako komise budeme nadále takto argumentovat, nehledě na eh, složito, složité politické ovzduší a jak víte, finalizovali jsme, nebo jsme v poslední fázi finalizování eh, migračního AKI a budeme, myslím, schopni předložit tyto výsledky parlamentu v následujících měsících, i tedy výboru LIBE. A e, doufáme, že takto budeme moci e, ještě hlouběji diskutovat o legální e, migraci do EU. Je důležité, abychom tuto diskuzi nadále udržovali a nezaměřovali se jen na opatření zaměřených na prevenci migrace. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Ještě někdo chce promluvit? Já si myslím, že otázka efektivity, účinnosti a dopadu integrace eh, migrantů je velice důležitá, zásadní eh, výzva, která před námi stojí. Většinou jsou tu fantastické místní projekty nebo dokonce národní projekty, ale mám určité pochybnosti o dopadech těchto projektů. Hodně se investuje do nich času, energie, do expertní znalosti těchto projektů ale eh, samoorganizace migrantů je zásadní k tomu, aby tyto projekty měly úspěch, pokud chceme, aby tyto mm, peníze byly vynaužity efektivně. Eh, je tu nějaký úmysl, tak to je inkorporovat tyto migranty? Ano. Ale je to jeden velice důležitý problém a to profesionalizace migrantů a jejich sebeorganizace. Je zapotřebí profesionalizovat sebeorganizaci migrantů tak, aby e, se lépe přidávala hodnota dopadu, tedy e, využití těchto prostředků a těchto projektů. Většinu e, času si neuvědomují imigranti, že zde existují tyto prostředky a tyto možnosti místní orgány a místní partneři nejsou s nimi v kontaktu, dochází k nedostatku komunikace a není tu patřičná spolupráce s těmito organizacemi. Za druhé, pracovní trh. Integrace migrantů na pracovní trh. Je pravda, že Eh, tu jsou určité nesrovnalosti na, na pracovním trochu protože je k dispozici řada pracovních míst, je k dispozici řada nezaměstnaných lidí, ale eh, navzájem ty požadavky neodpovídají. Jak pracovat tedy na kvalifikaci migrantů, aby se mohli lépe integrovat do pracovního trhu? A za druhé, úloha migrantů a podnikatelů ve vytváření pracovních míst pro tyto migranty. Já reprezentuji organizaci s 15 tisícimi migranty, podnikateli, a já vím, že jsou připraveni eh, vytvářet spoustu pracovních míst, ale pak tam není žádná spolupráce s komunitou migrantů na místní úrovni, aby se jim poskytla tedy řešení, eh, aby se to problém vyřešil. Je tam nedostatek empatie, porozumění tomu, jak eh, fungují komunity migrantů, nedostatek porozumění. Eh, a to si myslím velice důležitá věc do budoucnosti. Potřebujeme porozumět tomu, že se jedná o přechodné období. Industriální revoluce nyní končí a začíná digitální revoluce digitální ekonomika může vytvořit ještě víc migrantů a nezaměstnosti v Evropě než kdykoliv dříve. Takže eh, bychom měli být připraveni s naší politikou a měli bychom mít připravené nástroje, aby tato skupina lidí byla připravena na pracovní trh zítřka. Děkuji. Děkuji vám. Myslím, že toto je opravdu téma, o kterém bychom mohli diskutovat mnohem, mnohem déle. Velice vám děkuji za vaše vystoupení a příspěvky, ale obávám se, že už to vše budeme muset uzavřít, protože se blížíme ke konci našeho zasedání. Dovolte mi, abych poděkoval všem eh, členům Evropského migračního fóra za jejich vystoupení. Integrace to je zásadní téma pro náš výbor. a je jim čím dál tím více. Takže jsme rádi, že jste, jsme zde mohli přivítat zástupce MF a vyslechnout si vaše vystoupení týkajících se různých oblastí a děkujeme, že jste takto přispěli do našich diskusí. Děkujeme vám velice za práci, kterou odvádíte. Kolegyně a kolegové, tímto končím toto dopolední zasedání a uvidíme se příští týden.